Dámy a pánové, vítejte na zasedání výboru AFKO. Eh, začínáme s 15-minutovým spožděním, no skoro s 20-minutovým, takže už opravdu musíme začít. Dnes máme na programu diskusi o budoucnosti Evropy. Máme k tomu několik pracovních dokumentů. Eh, Víte, že máme doporučení koordinátorů z 20. června a z 4. září, kdy eh, vlastně doporučili, aby se eh, sestavili pracovní dokumenty o budoucnosti Evropy. Domluvili jsme se na pracovní metodě a na harmonogramu této práce. Už jsme, myslím, předložili čtyři dokumenty nebo šest dokonce, ještě dva nám chybí. A dnes máme dva dokumenty. Jeden se týká prohloubení hospodářské a měnové unie, je, kde jsou zpravodajové eh, Mercedes Bresso a já. A druhý dokument, to je pracovní dokument, který se týká struktury a pracovní metody rady. Tady eh, na tom pracovali pan Ujazdovský a paní Tapardel. Dozvěděla jsem se, že jedna část ještě není dostupná. Ale můžeme tedy diskutovat eh, o té písemné formě a já to potom uvedu, až budeme diskutovat o druhé části. Takže začneme s prvním pracovním dokumentem. Já tedy předám slovo každému autorovi na pět minut a začnu tedy to tím pracovním dokumentem prohloubení hospodářské a měnové unie, paní Mercedes Bresso a já. A pokud Eh, budete souhlasit, tak bych vám dala slovo a potom budeme moci reagovat. Děkuji vám, pane předsedo. Jak víte, práce eh, zaznamená v tomto pracovním dokumentu je poměrně složitá, protože z jedné části se jedná o souhrn stanovisek Evropského parlamentu k tématu, které se týkalo předchozích eh, případů institucionálního typu, což souvisí i s dalšími hm, aspekty. První část eh, textu potřebuje pravděpodobně ještě trochu doplnit. Když jsem to četla ještě jednou, tak jsem si uvědomovala, eh, že jsme brali v úvahu především ty zprávy z našeho výboru, zatímco, jak je známo, Stejně významné zprávy byly sepsány už i jinde, které mají institucionální význam, pocházejí z jiných výborů, zejména z výboru Ekon. A eh, mám na mysli třetí zprávu, kterou schválil Evropský parlament ohledně rozpravy o budoucnosti EU. E, a e, uvědomila jsem si, že některá jména a některé zprávy zde nejsou patřičně zohledněny. To ale jde ještě doplnit a zaměříme se na zdokonalení Eh, tohoto textu, abychom lépe zhodnotili minulost, hm, nedávnou minulost, <clears throat> protože se jedná o zprávy, které jsou velice nedávné. Práce, kterou jsme odvedli s kolegou Píprem, se zabývá budoucností bližší i vzdálenější jak víte, v tuto chvíli se objevila celá řada návrhů, protože komise prostřednictvím Bílé knihy a konkrétního dokumentu zaměřeného na prohloubení měnové a hospodářské unie a prostřednictvím oznámených návrhů, které by měly být přijaty a následně předneseny nám v prosinci, odvedla velice rozsáhlou eh, a hlubokou práci. Proto v budoucnosti budeme muset brát v úvahu i to, co bude v těchto dokumentech. Ohledně příslušnosti různých jiných výborů, konkrétně výboru Ekon a zpráv, které oni sepsali, a takto se budeme snažit tedy doplnit a kompletovat práci v našem výboru na této zprávě. Já bych ráda ponechala také kolegovi příležitost, aby se vyjádřil, proto nechci hovořit úplně o všem. Ale chtěla bych se zmínit o principech, které podle nás musí být respektovány při zkoumání těchto jednotlivých témat eh, týkajících se hospodářské měnové unie neboli transparentnosti, eh, zodpovědnosti, eh, demokracie a solidarity. A úloha Evropského parlamentu musí být zaručena. ve všech těchto krocích. My bereme v úvahu to, že návrhy předsedy komise Junckera, tak jak byly eh, oznámeny, se budou vztahovat k dvěma aspektům. Za prvé, k opatřením, která lze implementovat bez změny smluv. To je z našeho pohledu věc, která musí být prioritní i z časových důvodů, ale také je to patrné z různých dalších dokumentů. Takže především máme udělat to, co lze udělat bez změny smluv, pak teprve to, k čemu je zapotřebí změnit smlouvy. I v rámci eh, současných smluv což si myslím jsme dokázali s kolegou Brokem v tomto dokumentu, lze eh, zvýšit eh, demokratickou úlohu Evropského parlamentu, jeho zodpovědnost. Eh, v následujících perspektivách či návrzích si myslíme, že ten návrh zaměřený na rozpočtovou položku v souhrném rozpočtu Evropské unie, tedy ta položka, která se konkrétně věnuje eurozóně, je prvním významným krokem vpřed. A tato rozpočtová položka musí být zaměřena na investice celá jasně. Jak už bylo také ohlášeno, měla by tato položka být schopna pomáhat členským státům, které se připravují Eh, na vstup do eurozóny, aby si mohli připravit přesný harmonogram vstupu do eurozóny. Také zde vyjadřujeme zájem a příznivé stanovisko ke k zavedení ministra eh, hospodářství a financí, jak to bylo navrženo i v pracovním programu komise, zejména s ohledem na institucionální záležitosti, protože pokud předsednictví euroskupiny současně má být přiděleno člověku, který současně bude členem Evropské komise, tak z institucionálního pohledu by to výrazně zlepšilo možnost kontroly ze strany Evropského parlamentu, protože by Evropský parlament měl zodpovědnost eh, vyslechnout tedy patřičného člena komise, který by byl zodpovědný Evropskému parlamentu. <clears throat> Toto všechno budeme muset prodiskutovat na základě návrhu, které očekáváme mm, v dohledné době. Co se týče vlastních zdrojů v rozpočtu Evropské unie, myslíme si, že to je nezbytnost. Je to základní požadavek. Potřeba nezávislého rozpočtu Evropské unie je zásadním prvkem zlepšování zprávy a řízení eurozóny. A podobně zodpovědnost vůči parlamentu musí být zdokonalena i při této příležitosti Zabýváme se tedy eurozónou a také eh, evropským semestrem. I evropský semestr je zapotřebí zdokonalit, co se týče kontroly ze strany národních parlamentů, které by měly posílit eh, tu národní eh, osu národní úlohu a Evropský parlament by zde také mohl mít dokonalou úlohu. Není teď nutné hovořit o změnách smlouvy, ale prostřednictvím mezivládní dohody by se úlohy parlamentu mohly navýšit. Teď bych chtěla ponechat další body kolegovi, aby také mohl pohovořit. Část tohoto dokumentu tedy ponechám kolegovi, abych nehovořila o všem já. A abychom mohli hovořit jak obecně o tomto dokumentu, tak o jednotlivých jeho částech. Ja, dann darf ich mir als Vorsitzender... Dovolte mi, abych jako místo předseda promluvil Máme tady pracovní dokument k prohlubování Evropy. Já teď nevím, co k tomu dodat. Mercedes už k tomu dodala vše, co bylo třeba. Většina z toho, co řekla, je něco, co mohu samozřejmě potvrdit. Dva body z tohoto dokumentu nezmínila, takže mi dovolte, abych ještě doplnila. Za prvé, očekáváme lepší propojení, tedy toho, co děláme tady v AFKu, s tím, co se děje v dalších výborech, v ekonu a v parlamentu jako takovém. Protože je třeba říci, že zprávy AFKA mají, měly velmi málo většin 280 jsme měli u té poslední zprávy z celkového počtu přes 700, to znamená, je to něco, co, co ti je těžko pochopitelné ve chvíli, když tedy hovoříme o něcem, něčem, co je tak důležité a směrodatné. To znamená, my tady očekáváme lepší propojení a lepší odezvu. Další věc, která je opravdu zcela zásadní, ve chvíli, kdy hovoříme o rozpočtech a financích, ve chvíli, kdy hovoříme o pozitivním hospodářském vývoji, tak za A samozřejmě jde o to, jak reagují členské státy. My o tom hovoříme také v našem dokumentu. Nelze vycházet z toho, že, Evropská, eh, že Evropa potřebuje nebo je zodpovědná úplně za všechno. Samozřejmě členské státy jsou zodpovědné za to, že vedou politiku, která je pozitivní nebo evropsky naloděná. Další věc je ta, že se nesmíme nechat roztříštit názorově. To znamená hovořit o rozpočtu pro eurozónu nebo parlament pro eurozónu ne, chceme samozřejmě mít eh, nové návrhy pro eurozónu, ale zároveň potřebujeme rozpočet, který bude k dispozici jak těm, kteří jsou součástí eurozóny, tak těm, kteří nejsou součástí eurozóny. To znamená udělat všechno pro to, aby se tady otevřely nové možnosti v rámci celkového rozpočtu. A čtvrtá věc, tady tím úplně nesouhlasím, to znamená, že potřebujeme ještě více vlastních zdrojů pro to, abychom mohli pracovat nezávisle. Myslím si, že je opravdu nedůstojné, že neustále každé čtyři roky vlastně eh, hrajeme toho pokra s členskými státy o to, kolik prostředků potřebujeme. Co se týče evropského ministra, ministra financí, tak Paní Bresa, nevím, kolikrát jsme se společně setkali, minimálně třikrát. Potřebujeme hlavně řádně definovat, za co by měl být tento ministr financí zodpovědný. My jsme rádi, že komise s touto myšlenkou přišla. My si také myslíme, že určité věci by tím to mohly lépe fungovat. Nicméně v tomto dokumentu nebo v rámci toho dokumentu my, jak se neapelujeme na vznik tohoto postu. Rozhodně se o tom budeme muset ještě pobavit. Ne, ne, není to tomu tak. V tom dokumentu my jsme se schválně zdrželi to takto v těchto dokumentech eh, formulovat. Samozřejmě k tomu můžete ještě něco kolegyně říci, pokud budete chtít. Musíme se ale pobavit o tom, zdali by nebylo smysluplnější, kdybychom měli naše vlastní ministry financí, kteří by byli zodpovědní, protože tímto způsobem bychom byli lépe provázaní s tou národní úrovní. Ale nevím, možná, že najdeme nějaké mezi řešení. A já musím říci, že já chci, my chceme, aby to všechno bylo eh, společné. Nechceme, aby tady Eh, to hlasování dopadlo 50 na 50, protože potom si členské státy my komise s námi budou dělat, co chtějí. To znamená, já říkám, ve chvíli, kdy tady v Avku jde o to zajistit většiny, no tak eh, musíme také tomu přistupovat jinak. A ještě předposlední připomínka. Myslím si, že co se týče evropského semestru a konvergenčního kodexu, tak tady se musíme snažit ty věci trošičku více spojit, propojit. A jak říkám, myslím si, že by tady bylo dobré zorganizovat také společné slyšení, tak abychom se trošičku více zamysleli nad tím, jak by to tady mělo s tou hospodářskou a měnovou unii do budoucna pokračovat. V chvíli, kdy budeme chtít prohlubovat, tak tady máme tu zodpovědnost toho, aby se celého toho procesu účastnili všichni, všichni, všechny členské státy. Nechceme, aby toto prohlubování znamenalo, že pouze jenom e, účast některých e, částí, to znamená rozdělení, to znamená, že všechny ty ostatní kroky směrem k prohlubování musí být koncipovány tak, aby se toho procesu, toho postupu mohli účastnit opravdu všichni, všechny členské státy. E, a pokud to nepůjde rychle, tak si myslím, že bude daleko lepší, když budeme postupovat malými kroky, pomalu, dopředu, ale společně. Je to lepší, než když bychom to chtěli všechno eh, udělat rychle a přitom roztříštit Evropu. Brzy nás čekají evropské volby a na pozadí toho si myslím, my jako výbor a v kom máme tu zodpovědnost podívat se samozřejmě na severní Eh, střední Evropu, jižní Evropu, východní Evropu a musíme udělat všechno pro to, abychom tedy se snažili najít řešení, které by bylo akceptovatelné pro všechny. A ještě dvě osobní připomínky z mé strany, které nejsou součástí eh, tohoto dokumentu. A eh, já bych v tuto chvíli chtěl opravdu explicitně poděkovat paní kolegyně Breso. My jsme samozřejmě nebo našli jsme vlastně společnou základnu, společný základ, dlouho jsme o tom vyjednávali, ale našli jsme společný základ, na němž můžeme i do budoucna pokračovat společná vyjednávání a tímto končím já a předávám slovo, nebo hlásil se někdo o slovo, anebo ta, pokračujeme? Ne. Dobrá. Tak tímto se dostáváme k dalšímu dokumentu, takže tady jde o metodu práce komise a předávám slovo kolegovi. Pane předsedající. Děkuji vám, pane předsedající, dámy a pánové. Ten dokument o pracovní metodě Rady Evropské unie je prozatím eh, návrhem ode mě. Očekávám příspěvek paní Tapardel. Doufám, že nakonec to tady bude společný dokument. Já velice rád zapracuji její podněty. Mně se velice líbí, eh, co tady zaznělo od mých předřečníků ohledně opatrného přístupu k rozhodování. Ten můj dokument vychází z toho, že Evropská unie nepotřebuje institucionální revoluci. EU potřebuje obnovení vzájemné důvěry na různých úrovních a to i mezi institucemi EU navzájem. A to zároveň vyžaduje i respektování samostatnosti a oddělenosti e, každé instituce. To znamená skutečnosti, že Evropský parlament má svou úlohu, své výsady a očekáváme, že ostatní instituce toto přijmou. Evropská komise a rada samozřejmě mají právo očekávat to tež. Musíme respektovat samostatnost rady a také eh, interní flexibilitu rady. Rada eh, funguje v různých formacích, je možné, že vzniknou i nové, ale to je dobré pro evropskou integraci. Slyšeli jsme návrh profesora Heinalta eh, v jedné studii, kde se navrhuje třeba nová formace Rady pro městský eh, rozměr v Evropské unii. Nicméně Rada potřebuje určitý stupeň eh, vnitřní flexibility. Také musíme eh, vlastně co nejvíce využít stávající praxe v pracovních metodách institucí. Tady mám na mysli především neoficiální dokument Švédska, který se týká posílení jednoty EU v zahraniční politice. Ten dokument navrhoval eh, řadu nových pracovních metod pro eh, Radu ministrů zahraničních věcí. Švédsko podpořilo, eh, podpořila Belgie, Nizozemsko, Slovinsko a Bulharsko. A návrhem byla nová praktická řešení, aniž by se ale změnily postupy e, při hlasování na radě. Především se objevila myšlenka e, intenzivnější spolupráce mezi e, ministry zahraničí členských států a vysokou představitelkou. To znamená, že ministři zahraničních věcí by se hrávali větší úlohu na Radě zahraničních věcí. Dále je tady otázka eh, spolupůsobení tria předsednictví. Měla by mezi nimi být eh, užší spolupráce, integrovanější spolupráce eh, při přípravě předsednictví tak aby byla zajištěna lepší kontinuita mezi jednotlivými předsednictvími. Také navrhuji rozšíření eh, nebo větší otevřenost ve všech evropských institucích. To platí pro parlament, komisi, radu. Rada by měla eh, ukázat eh, svou otevřenost, měla by v tom mít příkladem. Eh, tolik tedy moje úvahy, těším se na diskusi a závěrem chci ještě říci, že musíme obnovit vzájemnou důvěru tak, abychom eh, překonali krizi. Musíme také obnovit důvěru mezi institucemi a respektovat jejich individualitu. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát za tento příspěvek. Já jsem zjistil, že kolegyně k tomu chce něco dodat, tak prosím, kolegyně. Bohužel mimo mikrofon. Now it's functioning, okay, thank you. Tak, teď už to funguje. Președinte, începeam discursul prin a vă mulțumi și... Děkuji, děkuji, děkuji, pane předsedo. Já jsem začala, aniž bych vám poděkovala. Nicméně chci říci, že jsem byla opravdu velmi ráda, že jsem se mohla účastnit debaty o tomto pracovním dokumentu, který se dívá opravdu na strukturu eh, rady a interních postupů a procesů v rámci rady. Myslím si, že to je pouze začátek v rámci pracovního dokumentu Evropské komise o budoucnosti Evropy. Nepokrývá ještě tu otázku interní struktury s výjimkou právě eurozóny a Eh, hospodářské a měnové unie. Je třeba se na to podívat z úhlu pohledu zprávy a řízení tak, abychom zajistili co nejvyšší úroveň demokratických postupů. Co se týče rady, tak Evropský parlament ještě nevypracoval zprávu, která by se týkala pracovních metod Evropské rady to, co udělal Evropský parlament, je to, že vydal řadu doporučení, vydal tedy doporučení v souvislosti s možnými eh, reformami. Evropský parlament také přijal různá usnesení v kontextu Lisabonské smlouvy. A tuto chvíli bych ráda zde přinesla několik připomínek a poté společně se spolu s pravodajem budeme pracovat na závěrečném znění tohoto textu, který vám předložíme. Spolupráce mezi radou a Evropským parlamentem se odehrává v souladu se smlouvami a na základě interinstitucionální dohody vychází z vzájemného respektu, respektování příslušných rolí vychází také samozřejmě z respektu vůči evropským hodnotám. Prostřednictvím Lisabonské smlouvy Evropský parlament získal nové pravomoci. Interinstitucionální spolupráce se stala důležitější, stala se také lépe strukturovanou a to je něco, co se odehrává s tím cílem zajistit co nejlepší vypracování legislativních eh, dokumentů a zároveň s cílem zajistit spoluzakonodárnou moc Evropského parlamentu. To znamená, jde o to, abychom opravdu mohli spolupracovat na stejné úrovni. Obecná spolupráce vycházela z nezávazných eh, dohod dohod a spolupráce vycházela z vzájemného respektování a, jak jsem již naznačila, tedy vzájemnosti existuje interinstitucionální dohoda o lepší, lepší přípravě legislativy a o co jde? Jde o to, aby všechny tři instituce se držely nastaveného seznamu ročních priorit. Je také důležité, aby probíhal neustálý dialog na formální i neformální úrovni mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou, tak abychom se mohli shodnout na našich prioritách a abychom mohli zjednodušit celý ten proces a zároveň zajistit vyšší flexibilitu tohoto procesu. Je to také důležité proto, abychom veřejnosti, evropské veřejnosti mohli dokázat, že evropské instituce pracují, splňují své úkoly a splňují je také účinným a efektivním způsobem a zároveň se drží také zásady kontinuity. Já souhlasím se zpravodajem, že tady tady neexistuje ta potřeba tady eh, vytvářet nějaké nové funkce, tedy kromě předsedy Evropské rady to tady v tuto chvíli se nacházíme ve velmi rané fázi celé té debaty i z úhlu pohledu členských eh, států. Kromě toho, pokud si uvědomíme, jakým způsobem jsou přijímána rozhodnutí na půdě rady, tak Lisabonská smlouva zcela jasně stanovuje, kdy eh, rada rozhoduje na základě většiny nebo na základě kvalifikované většiny. Kromě toho tady máme tu doložku pasarel, prostřednictvím níž některá eh, rozhodnutí nemusí být už schvalována eh, jednomyslně, ale můžou být schvalována na základě kvalifikované většiny. Členské státy by tedy se mohly zamyslet nad potenciálními výhodami kvalifikované většiny. Ve chvíli, kdy chceme rozhodovat na základě koncenzu, tak bychom se měli vyhnout roztříšenosti mezi členskými státy. Flexibilní scénář by měl být využíván vždy obezřetně. Mělo by se jednat o to poslední možné řešení. Evropská unie musí postupovat co nej, inkluzivněji. Flexibilitu je třeba používat pouze v těch nejvíce nezbytných případech s odkazem na konfiguraci a pravidla hrady, tak já si myslím, že spolu zpravodajové v souvislosti s autonomií hrady rozhodně uvažují o určité míře flexibility Nicméně upozorní také na to, že je třeba jednat obezřetně. Dále, zmiňuje se tu trio. V rámci Evropské rady vlastně trio zajišťuje kontinuitu a lepší předvídatelnost. Ten systém TRI funguje velmi dobře, hlavně prostřednictvím vícelitých plánů. To znamená, že to hraje i do karet konsolidaci Evropy. A v tomto smyslu je tedy třeba zajistit, aby Evropský parlament byl také součástí tohoto systému TRIA. Rumunsko na začátku roku 2019 bude předsednickým státem a samozřejmě i v to, a zohledňuje to samozřejmě i v současné práci. Milé kolegyně, milí kolegové, Unie, která chce sloužit občanům, musí být těmto občanům, k těmto občanům otevřena. Musí respektovat samozřejmě podmínky v různých členských státech a musíme udělat všechno pro to, aby veřejnost chtěla podporovat evropský projekt. Otevřenost a E, transparentnost, to jsou dva zcela základní stavební kameny pro to, abychom toho dosáhli. Prostřednictvím Lisabonské smlouvy se práce Evropské rady stala otevřenější. Ale to ještě neznamená, že eh, už jsme udělali všechno eh, pro to, aby ty, ta zasedání byla co nejotevřenější. Například otevřenost nebo větší transparentnost těch eh, jednání. Hovoří se tedy o tom rejstříku transparentnosti pro jednání na půdě rady a to by umožnilo Eh, občanům sledovat lépe práci eh, rady. Díky tomu by také lidé měli více informací o práci generálního tajemníka eh, pro Evropské rady s a e, zainteresovaných e, skupin. Proto tady hovoříme také o aktiv přenesené e, pravomoci a také by bylo dobré, kdyby existovala společná databáze pro všechny tři instituce. To všechno by mohlo přispět a zlepšit otevřenost v oblasti interinstitucionální. A jelikož máme velmi málo času, tak tím tady skončím, ale chci říci, že společně se spolu s pravodaji chci říci, že opravdu co nejdříve vám předložíme nový návrh. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dodala jste mnoho důležitých věcí, paní kolegyně. Předám slovo také stínovým zpravodajům. Ohledně obou dvou pracovních dokumentů, kdo si přeje vzít si slovo? Paní Beres je na seznamu, ale nevidím je v sále. To znamená, že můžeme toto téma pracovních dokumentů skončit a teď budu hovořit německy. Tak co se týče těch dalších kroků. Takže za A tento pracovní dokument bude postoupen nebo vlastně bude přidán k tomu návrhu eh, rady, o to se postará paní Tabardel, a poté eh, vám tento celkový dokument velmi brzy předložíme. Tento dokument má co dočinění s budoucností Evropské unie a poté všichni koordinář zprostředkujeme tento pracovní dokument Eh, koordinátorům a ti se vlastně budou rozhodovat o tom, jaký druh či typ dokumentů z toho budeme chtít eh, vytvořit a ještě jednou se tady setkáme, se setkají se zpravodaji a spoluspravodaji. A tímto bych tady možná toto jednání ukončil. Ne, chcete tomu ještě něco říct? Uh, Děkuji. Já bych chtěl přidat jednu myšlenku. Hovořilo se o summitu, který se má konat 23. února a ten se bude věnovat právě mnoha z těchto otázek. Já bych rád věděl, jestli bychom mohli mít připravený eh, dokument, eh, tak aby mohl ovlivnit eh, diskuzi na summitu, ale vím, že nemáme moc času. Možná, že některé z těchto myšlenek by se nicméně daly nějak zapracovat. Já bohužel v tuto chvíli nejsem oprávněn k tomu, abych tady zodpovědně odpověděl na vaši otázku. Nicméně, mně by přišlo hodně líto, nebo považoval bych za politování hodné, kdybychom my jako AFKO a Evropský parlament se předtím summitem ještě neozvali. To znamená, že je to rozhodně dobrý podnět, který také dále předáme koordinátorům. To znamená, abychom se zamysleli nad možností eh, nějakého dobrého stanoviska, které by bylo předloženo ještě před začátkem toho samitu. Tak a teď si uděláme krátkou přestávku. A ne, paní Brysu, chce k tomu něco říct, tak prosím. Eh, no, anche se... No, mně líto, že to není paní předsedkyně. Těžko se teď diskutuje, protože návrhy týkající se těchto dokumentů zašly od ní. A hovořili jsme na nich tak, o nich také na schůzi koordinátorů. Já jsem to pochopila tak, že ty dokumenty nebudou e, prohlasovány na plenárním zasedání, ale prostě a dokonce ani na výboru ne. Ale jsou to prostě dokumenty zaměřené na hlubší e, poznání věci, e, k tématům, o nich už se parlament i komise vyjádřili. Je tedy možné dál tato témata probrat. Řečnice se přerušila. za vteřinku skončí. Na tomto základě jsme se dohodli, že na příštím zasedání koordinátorů předložíme návrhy, které následně bude možné použít k tomu, aby tyto texty mohly být použity k sestavení zpráv, třeba zpráv z vlastního podnětu, těch máme málo, anebo nějaké e, prováděcí e, dokumenty u e, témat, o kterých už bylo hlasováno. a nebo k sepsání usnesení nebo jiných textů. Chtěla jsem jen připojit, že v tuto chvíli ještě Nemáme připravený postup pro hlasování, protože eh, bychom museli eh, nejdříve tedy si zabývat pozměňovacími návrhy a potom teprve hlasovat, ale to nebyl cíl. Naším cílem bylo použít tyto materiály k tomu, abychom mohli následně předložit případně zprávy z vlastního podnětu nebo jiné dokumenty ale ty zatím nebyly nějak identifikovány nebo zpřesněny. Teď už vidím, že přišel pan místo předseda eh, komise, takže já teď také se odmlčím a k tomu tématu se vrátíme jindy. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Děkuji, že jste zde. Děkuji eh, vám také za to, že jste přizvali náš výbor a mě samotnou, abychom s vámi strávili toto odpoledne, také spolu mm, s předsedou panem Timmermansem. A vidím, že paní Hybnerová, předsedkyně vašeho výboru, tady z nějakého důvodu není ale děkuji tedy za příležitost eh, být s vámi a spolu s vámi diskutovat o nařízení eh, o Evropské občanské iniciativě ECI. A my jsme už na našem výboru o tom diskutovali, snažili jsme se eh, také přispět svým stanoviskem k hm, textu AFKO ze září tohoto roku. Mnohé body, které my jsme nadnesli, v našem výboru eh, se řeší i v návrhu komise a my jsme za to velice vděční. Já jsem přesvědčena, že po práci eh, Evropského parlamentu nové nařízení o Evropské občanské iniciativě poskytne mnohem eh, praktičtější právní rámec, který bude uživatelsky přívětivější a Posílí to tedy participativní demokracii v EU, takže ta situace by se měla mnohem zlepšit oproti současnosti. A to, to je tedy eh, první informace a nejprve dám slovo eh, panu místopředsedovi eh, Timmermansi, takže Franci, máte slovo. Děkuji mnohokrát, děkuji, že jste mě dnes pozvali. Je to opravdu potěšením moci vám představit náš návrh mm, přeskumu přeskoumaného nařízení Evropského parlamentu Rady o Evropské občanské iniciativě. My e, jsme s některými poslanci o tom v posledních měsících hodně diskutovali. V článku 11 smlouvy se uvádí, že komise může přicházet s návrhy. Takováto iniciativa musí získat e, podporu alespoň milionu občanů. A toto ustanovení patří mezi demokratické zásady naší unie a myslím si, že to byl jeden z nejpozitivnějších výsledků e, konventu, na jehož základě byla přijata ústavní smlouva. Demokracie se vymyká tím, že si, e, se hodně soustředí na pluralismus a právě díky tomu e, vlastně pak ten systém může být demokratičtější. A to tež platí i pro Evropskou unii. Samozřejmě demokratické instituce musí neustále e, reagovat vzájemně s občany a proto je tedy navržena občanská iniciativa, což je velice důležitý kanál pro takovou činnost je třeba pro demokratický život Unie, aby občanská iniciativa se stala živým a dobře eh, eh, fungujícím nástrojem. Všichni občané v Unii musí vědět, že mohou tento nástroj použít, aby předkládali své nápady. Eh, zároveň zahájení iniciativy by mělo být jednoduché, nemělo by to být příliš složité a klást to různé byrokratické překážky. Teď tedy posledních pět let už máme zkušenosti, více než 8 milionů lidí celkem podpořilo 47 iniciativ, které zaregistrovala komise. Čtyři z těchto iniciativ překonalo hranici milionu eh, podporovatelů a to znamená, že to přispělo do evropské politiky. My v komisi velice bedlivě se zajímáme o náměty občanů. Chceme třeba revidovat směrnici o pitné vodě, což je přím, přímé návaznosti právě na příslušnou Evropskou občanskou iniciativu. Od 8. ledna bychom také měli odpovědět na iniciativu eh, Zastavte glyfosáty. To se netýká pouze glyfosátů, ale obecně politiky v oblasti pesticidů. ECI eh, e jakožto nástroj politické účasti na evropské úrovni má ale ještě eh, velký potenciál, který zůstává nevyužit. Ne, eh, všichni vědí, že ten nástroj existuje, nevědí, jak podepisovat takové iniciativy a často třeba i e, organizátoři zajímavých akcí jsou odrazeni e, složitostí a je tedy třeba říci, že stále přetrvává mnoho e, praktických překážek pro organizátory i případné signatáře. Od listopadu 2014 tato komise přijala konkrétní kroky ve stávajícím právním rámci a snaží se tedy, aby to lépe fungovalo. Teď Přistupujeme jinak k registraci iniciativ, než se začnou schromažďovat podpisy, tak eh, probíhá rozhodnutí na úrovni kolegia a umožňujeme i částečnou registraci iniciativy. To je opravdu veliká změna eh, kdy eh, už lze předem říci, jaká část iniciativy bude přípustná a jaká ne. My tedy eh, chceme říci, že to samotné nařízení je třeba přeskoumat, aby opravdu ta občanská iniciativa byla usnadněná. Máme nařízení z roku 2015, následně eh, rozsáhlý proces přeskumu a my jsme se tedy snažili i ve spolupráci s parlamentem, s dalšími institucemi, s občanskou společností, s organizátorem minulých iniciativ a s více než eh, pěti tisíci eh, osobami, které zareagovaly na veřejnou konzultaci. Eh, jsme tedy na tom pracovali. Parlament eh, přispěl svým usnesením z roku 2015 a také díky usnesení z vlastní iniciativy. Chtěl bych poděkovat panu Šepflinovi a panu Vavensovi, panu Džambaskému zpravodajům za skvělou práci. A když se podíváte na náš návrh, tak zjistíte, že hodně jsme vycházeli i z textu parlamentu. Pro komisi je jasné, že změnu je třeba provést rychle. Proces přeskumu v posledních letech vedl k jasným závěrům ohledně toho, jaké existují problémy, jak je možné je řešit. A proto 13. září jsme tedy představili návrh. Nová pravidla by měly eh, usnadnit Eh, organizaci iniciativ, podporu iniciativy. Organizátoři budou moci využít centralizovaný systém eh, online sběru podpisů, to bude provozovat komise. Dále požadavky na údaje od signatářů budou zjednodušeny a lidé budou moci se podepisovat i elektronickým podpisem. Eh, také jsme měli velký problém, kde kvůli vlastně souhře požadavků členských států někteří občané nemohou podpořit vytvořit občanskou iniciativu a podle nových pravidel všichni státní příslušníci všech členských států EU bez ohledu na místo bydliště budou moci uplatnit toto právo tím eh, také, že snižujeme minimální věk na 16 let, obracíme se i na evropské mladé. Chceme, aby i oni se účastnili, aby nás seznámili se svými nápady, s tím, co, jim, co je trápí. Eh, více než 10 milionů mladých Evropanů tak bude moci eh, rovněž se zapojit. Mileniálové takzvaní ještě nemohou v mnoha členských státech hlasovat ve volbách, ale Samozřejmě jejich názor je důležitý pro evropský projekt. Možná to není ideologicky eh, příliš eh, formovaná generace, ale je to generace idealistická a já si myslím, že tento ideál by se měl projevit i na evropské úrovni. Dále chceme také schválit návazný proces, když iniciativa získá potřebnou podporu. Komise má právo iniciativy a sama se může rozhodnout, zda a jak tedy bude nějak eh, pokračovat, ale než komise dospěje k závěru, je třeba, aby se vedla opravdu smysluplná diskuse. Všechny instituce a poradní orgány v tomto mohou sehrát svou úlohu. Eh, samozřejmě tady je i klíčovým krokem slyšení v Evropském parlamentu a já velice věřím v participativní demokracii. Není to nějaká náhrada reprezentativní zastupitelské demokracie, ale spíše je to vlastně složka, která ji doplňuje. A myslíme si, že evropští občané mohou hodně přispět k tvorbě právních předpisů. Zároveň to posiluje demokratickou diskusi, zapojení občanů, Eh, nejen na úrovni institucí, ale i přímo v terénu. A také to umožní do agendy EU zapracovat body, které jsou důležité pro velké množství evropských občanů. Na základě těch prvních pěti let zkušeností je teď na nás, abychom tento participativní nástroj zlepšili. Evropská občanská iniciativa, pokud naplní svůj potenciál, bude významným krokem k demokratickým změnám v EU. A je třeba toto realizovat i ještě před dalšími evropskými volbami, abychom měli co ukázat, až budeme zase volat voliče k urnám. Děkuji vám za to a teď myslím, že eh, je na čase, abychom si vyslechli zpravodaje z výboru AFKO, pana Šepflina a dám vám slovo na tři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Děkuji rovněž, eh, paní předsedající, děkuji za to, že jste na dnešní odpoledne pozvali pana místo předsedu Timmermanse. Děkuji za to, že on přišel a děkuji, že jste tedy a tady vytečel ty hlavní body. Dovolte, abych s vámi v jednom nesouhlasil. Vy jste říkal, že pluralismus je v jádru demokracie. Já si myslím, že spíše demokracie je vedena jakýmsi konse- konsenzem. Eh, samozřejmě eh, to není předmětem dnešní diskuse, ale chtěl jsem to tady říct, že ne všichni si myslí, že pluralismus je jádrem demokracie. Dovolte ale tedy eh, pár komentářů. Máme tady tady nástroj participativní demokracie a je to vlastně nepřímá demokracie, nikoli přímá. Ta participativní, to je třeba říct zcela jasně. A Myslím, že třeba v Lotyšsku a Finsku to funguje docela dobře. Pokud vím, to jsou jediné dva členské státy, které zavedly eh, takový paralelní nástroj. Eh, vy jste zmiňoval článek 11, který nás vyzývá. A já ten problém vidím v tom, že ta výzva je prostě jenom výzvou a komise v každém případě musí tedy velice seriózně zvažovat svůj eh, monopol na zákonodárnou iniciativu. Tento monopol je vlastně v jádru fungování evropských institucí. A já si eh, přeji nebo doufám, aby tady byla eh, možnost vlastně tu iniciativu brát i z jiných stran než jenom z komise. Myslím, že byly čtyři iniciativy, které vedly k nějakému odrazu v politice komise. Vy jste hovořil o těch o pesticidech, ještě možná byste mohl doplnit i ty ostatní, kterých se to týkalo. Byla to ještě pitná voda, ale řekl jste jenom dvě ze čtyř. Pak jste mluvil o veřejných konzultacích. Můžete nám konkrétně říci, eh, co z toho vzešlo? Vyrozuměl jsem, že Veřejné konzultace skončily 15. srpna, eh, začaly eh, tedy krátce po ohlášení přeskumu ECI, eh, e kdy jste tedy na jaře řekl, že je třeba eh, revidovat ECI, eh, e ale vy už jste vlastně začali přepracovávat to nařízení a mě by tedy zajímalo, eh, jak, kolik příspěvků tam bylo tedy od občanské společnosti. Nejsem si jistý, jestli tam bylo dostatek času. Dále, ta šest, věková hranice 16 let. Já nejsem proti tomu, ale chci upozornit, že Eh, také tady máme eh, velkou eh, vzrůstající skupinu lidí nad 65 let, včetně mě, tak na ně také prosím nezapomínejme. Také byte chtěli říct, že mladí je úžasné, ale ta demokracie eh, by měla znamenat i zapojení pro lidi na 65 let. Uvědomme si, že třeba i dnešní mladí lidé se mohou jednou dožít 130 let díky novým technologiím. Dále kumulace moci, pane místo předsedo. Kde jsou záruky, že tato moc nebude zne, užitá. Je to stará tedy filozofická otázka, kdo stráží stráže. Eh, kde jsou nástroje demokratické odpovědnosti. Ehm, je tady poměrně eh, silná moc, která tedy se vyjádří, ale je třeba také nést nějak odpovědnost. Omlouvám se, že jsem překročil svůj čas, což obvykle nečiním. Thank you very much. Děkuji. Pan Valence je tady za výbor petice a prosím, máte slovo, pane Valeso. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Co se týče 14. článku, tak Evropská komise chce aby ECI byly trošičku vyváženější a aby pokryly větší, širší spektrum e, účastníků, tak aby to vedlo jaksi k, vyšší vyváženosti. To znamená, chceme, aby ten přístup byl inkluzivnější ve své zásadě a je to něco, co doporučuje i Evropský ombudsman. A proto se ptám, jak to provést? Jak to provést hlavně s těmi kontroverznějšími iniciativami? Co se týče 15. článku, Evropská komise navrhuje rozšířit tu lhůtu eh, u ECI ze 3 na 5 měsíců. Eh, jelikož doposavat těch úspěšných ECI bylo poměrně málo, eh, a velmi málo poté vedlo, velmi málo z nich vedlo také k pozitivním eh, aktivitám eh, ze strany komise, tak jakým způsobem tedy toho chcete dosáhnout. A co se týče 16. článku, návrh komise, který se snaží eh, podpořit jaksi transparentnost finanční podpory ECI. My samozřejmě toto ustanovení vítáme, nicméně já se ptám, jak to bude prováděno v praxi. Děkuji také jsme pozvali zpravodaje za výbor pro kulturu. A já se ptám, jestli pan Džambaský je tady. Je tu, anebo tu není? Ne? ne není. Tak eh, tedy dáváme v tuto chvíli možnost stínovým zpravodajům, takže za Avko paní Kaufmann, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji panu místopředsedovi Tememancovi. Já bych velmi ráda vám i komisi poděkovala za tento návrh. Myslím si, že opravdu nastala chvíle, aby tato Evropská občanská iniciativa prošla reformou. Tak, aby evropští občané se opravdu více účastnili společných iniciativ. A jako bývalá členka konventu, který stojí za, vlastně inicia, za celou touto iniciativu. musím říct, že jsem velmi ráda, že v tuto chvíli tady hovoříme také o, tom, o té společné věkové hranici. Je to něco, za co jsme mnoho let bojovali a to nezávisle na našem demokratickém vývoji. Tady hovoříme o nových jaksi mnoha milionech mladých lidí, kteří se mohou podílet na spolurozhodovacích procesech, které ovlivňují celou Evropu. Takže to si myslím, že je opět další krok směrem k, k inkluzi. Jsem velmi eh, ráda, že tady hovoříme o, tom, e, o té částečné registraci e, těch iniciativ, také otázku e, překladu ze strany komise, také to schromažďování podpisů a další, další spoustu návrhů, které jsou teď součástí tohoto dokumentu a také si Eh, samozřejmě zaslouží mou podporu. Myslím si, že se to vše ubírá tím správným směrem. Ještě tři věci bych velmi krátce ráda zmínila, u níž u mě vznikají trošičku obavy. To znamená, co můžeme společně udělat proto, aby eh, lidé více věděli o této Evropské občanské iniciativě, protože většina občanů ani neví, že toto právo mají. Za druhé, možná bychom se měli společně zamyslet nad tím, jak tyto občanské iniciativy mm, mohly být eh, financovány ještě trošičku lépe, jak například program Evropa pro občanky a občany, anebo rovnoprávné občanství v rámci EU. Možná byste k tomu něco mohl říct? Já jsem si nebyla úplně jistá, jak v souvislosti s tím jednotným eh, systémem eh, podpory, eh, protože nevím, jestli se to celé naopak daleko víc neskomplikuje, ale samozřejmě, že se musím ještě podívat na detaily toho návrhu. Děkuji. Děkuji, Charles Görens. Charles Görens. No, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych rád přivítal to, co navrhoval pan Timmermans ohledně iniciativy evropských občanů, zejména co se týče zlepšení eh, sběru podpisů online, flexibility týkající se těch 12 měsíců, lhůty pro dosažení počtu eh, podpisů a také překladu do všech oficiálních jazyků. To jsou opatření, která budou zlepšovat tento systém a zvětší jeho popularitu mezi evropskými občany. Mám možná otázky týkající se porozumění a také návrh. Co se týče sbírání osobních údajů, jsou tu dva systémy, pokud jsem to dobře pochopil dva systémy, které spolu mohou společně existovat. První spočívá v tom, že ten člověk dá své jméno, příjmení, datum narození, adresu a ten druhý je jméno, příjmení a čtyři poslední čísla občanského průkazu. Teď bych se chtěla zeptat, není to zásadní věc, ale musíme se na to ptát. Co se stane s člověkem, který má dvojí státní příslušnost? Jak můžeme předejít tomu, že ten člověk bude podepisovat eh, dvakrát? Eh, ono to eh, by neznamenalo nějaký obrovský počet případů, nicméně může takovýto případ nastat. A také bych se chtěl zeptat na to, co se týká zprávy pana Šeflina, částečná registrace, která je, která je umožněna e, vaším návrhem a potom, co budeme dělat s těmi, kdo nebudou plnit e, ty e, podmínky, protože Původně bylo možné předat tuto část kompetentním orgánům, ať je evropským, nebo vnitrostátním, nebo regionálním. A to z našeho pohledu by bylo dobrou administrativní praxí, která se projevuje v mnoha našich státech. Za druhé, také jsme diskutovali ohledně zprávy pana Šepflina eh, o jednom pozměňovacím návrhu, který jsme zavedli, aby občané mohli navrhovat také změny primárního zákona. Protože komise má právo navrhovat také změny smluv. Takže občané by také měli mít možnost prostřednictvím této iniciativy něco takového navrhnout. Děkuji, děkuji. Ano, to byla velmi dobrá připomínka. A teď pan Nešitry Kavras za eh, zelené. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, děkuji také panu Timmermansovi. ECI je to nej, ten nejdůležitější nástroj pro participativní demokracii a je třeba ho tudíž vnímat velmi vážně. Navrh komise, i když obsahuje už určité požadavky ze strany zúčastněných aktérů, tak je pořád nedostatečný a to hlavně ve třech klíčových aspektech. Za prvé, rozsah působnosti ECI, protože vy tady používáte formulaci, že ono to může být akceptováno, pokud tedy ta iniciativa a tak dále a tak dále. Tato formulace vede k mnohým problémům. Evropská komise musím musela mnohokrát ten problém řešit při registraci různých eh, iniciativ. Za druhé. Takže ta formulace je opravdu nejasná, dvouznačná a mm, vede k problémům. Dále tedy ten, eh, ta právní kontrola pro registraci ECI Tady Evropská komise je takovým soudcem, který rozhoduje, ale my tady potřebujeme nezávislý orgán, který bude tuto eh, právní kontrolu pro registraci provádět za třetí. Follow-up. To je samozřejmě velmi důležitý bod. Je zcela zásadní, aby ten follow-up probíhal řádným způsobem. To znamená ne pouze, jak si přizvat, vyzvat, i jak říkal pan Šoplin, jinak celý ten nástroj bude zcela zbytečný a povede k frustraci. Takže to prostě nebude, nebude moci fungovat účinně, tento skvělý nástroj. A my tady chceme konkrétnější odůvodnění, chceme vědět, proč se Evropská komise rozhodla tady nejednat, nejednat, když stejně, jak se nejedná. Děkuji. Děkuji vám také. A jsem si jistá, pokud tady s tím souhlasíte, pane Temermanci, že tady za výbor eh, petice, pro petice vlastně eh, vyslechneme všechny stínové eh, zpravodaje, nebo všech, všechny zpravodaje v tuto chvíli. Paní Mici, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, pane místo předsedo. My vítáme tuto reformu ECI, protože, jak jistě víte, ten současný formát selhal. Selhává, eh, selhává to znamená neplní ty úvodní sliby. Eh, co se týče prvního čtení v rámci komise, tak já musím říci, abych hovořila stručně, tak já se rozhodně zaměřím na následující eh, body. Eh, co kdybychom měli 800 tisíc podpisů, milion podpisů, ehm, budeme je ignorovat, my prostě je vyhodíme z okna ven, nebo co? A poté komise také navrhuje, že ty podpisy by měly být sčítány eh, v členských státech. Ale co se bude jak se dít s těmi lidmi, kteří eh, mají státní příslušnost eh, jednoho státu a žijí v jiném státě? Co se týče školení a asistence školení, které bude poskytovat komise organizátorům ECI, tak to je samozřejmě v pořádku. Nicméně já bych ráda explicitně věděla, jaký druh školení, jaký druh podpory asistence budete nabízet. A co se týče skupiny a organizátorů, tak my tady rozhodně budeme přeskoumávat různé situace, v rámci níž to budou právě právní subjekty, které se budou eh, chtít angažovat. A poté odstavec 5 a 6, co se týče jak se zodpovědnosti a pokud, jaký to bude mít dopad na ECI. A další věc, kterou vítám, je návrh související s flexibilitou. To znamená, ta flexibilita v souvislosti s tím, kdy začnou sbírat podpisy. Nicméně chci vědět, ale jaký to bude mít dopad protože Evropská komise ještě, ještě stále jaksi nerozhodla v, v konečném jaksi důsledku, protože ono to samozřejmě všechno hodně ovlivní. A poté ten centrální online rejstřík pro podpisy, tak tady by nás zajímalo, jak by to mělo fungovat, do jaké míry to bude zjednodušené, do jaké míry to bude harmonizované, jak to prostě bude fungovat. Tady hlavní obavou je to v podstatě, jak efektivně to tedy bude probíhat, jakým způsobem se k tomu budeme eh, stavět a jakým způsobem komise vůbec, jak si k tomu přistoupí, jakým způsobem tedy poskytne občanům to, co oni potřebují, protože on to všechno bude opravdu z mnoha úhlu pohledu velmi náročné. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji. Děkuji, ráda bych se s vámi podělila, podělila o informaci od Danuty Höbner, která byla eh, vlastně přivolána na velmi důležité jednání, které se týká velmi, velmi, velmi, velmi politicky důležité otázky. Teď můžete celý, celé odpoledne dumat nad tím, jaké eh, politické téma to je. Ale eh, ona se tedy nemůže účastnit a zároveň nám tedy poslala tuto zprávu, kterou doplnila o emotikony eh, ve své zprávě, ale teď už jsem to řekla a teď už dávám slovo panu Mariasovi. Prosím, máte dvě minuty maximálně. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Právo občanů přijít tedy se Evropskou občanskou iniciativou. To je zcela zásadní, opravdu velmi důležité právo. Je to extrémně zásadní v podstatě proto, aby se evropští občané mohli podílet na evropské politice. Tak to je to třeba vnívat. To znamená udělat všechno pro to, aby evropští občané se mohli účastnit, aby mohli schromažďovat, sbírat eh, podmínky, aby mohli tedy přispívat k vytváření podmínek a předpokladu. Takže je třeba udělat všechno pro to, aby se této iniciativě mohlo účastnit co nejvíce našich občanů. To znamená, že v každém případě je to třeba zjednodušit. To je jasné. A tady si myslím, že ten návrh komise rozhodně přichází s eh, novinkou. Myslím si, že už jsme se poučili z těch chyb a problémů z minulosti a to všechno poukazuje na to, že opravdu potřebujeme jednodušší systém tak, aby občanky a občané opravdu se na tento nástroj spolehat mohli, aby ho mohli také využívat. Ale mám ještě jednu otázku. Ten postup počítá s tím, že komise bude v podstatě moci kontrolovat ty předpoklady. To znamená, že bude moci zkontrolovat, že ten eh, postup eh, v podstatě probíhá řádně, ale já si myslím, že to nemůže dělat komise, to musí udělat jiný orgán. Musíme tady také nastavit ty právní předpoklady, co je tady třeba splnit a co je třeba splnit to, aby ta iniciativa byla přijata a na základě kterých kritérií přijata nebude. To znamená, že tady už ty postupy některé existují, ale je třeba se podívat tedy na to také, jakým způsobem se k tomu vyjádří Evropský ombudsman zdali tedy to bude považovat eh, za správné, to, co ten systém, který je navrhován, pokud ne, no tak samozřejmě eh, bude apelovat na komisi. Je třeba také o tom hovořit s občany, aby občané se vyjádřili tomu, jakým způsobem by to všechno mělo být organizováno. To znamená, že Evropská komise nemůže být těmi, kdo bude ty právní předpoklady a podmínky kritéria nastavovat a zároveň je bude kontrolovat, protože tady by došlo ke konfliktu zájmu, kterému se musíme vy, vyhnout a to za všech podmínek. Děkuji. Goes to miss. Není má slovo paní Becera. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji, děkuji panu Timmermansovi za to, že k nám přišel proto, abychom hovořili o ECI. Já jsem byla zpravodajkou eh, u té předcházející zprávy a jsem velmi ráda, že tady hovoříme o jádru demokracie, že tady hovoříme o pluralismu, o konsenzu. Já si myslím, že tady jádrem je opravdu participace ve dvou smyslech, to znamená ve, v možnosti vybrat si své zástupce, ale poté také se podílet na zákonodárném procesu. To znamená, je třeba udělat všechno pro to, aby tento systém fungoval, ale také podporuji to, co říkala moje kolegyně. E, tady Evropská komise nemůže mít monopol e, nad tímto nástrojem, to znamená, je to nástroj, který ještě musíme i nadále rozvíjet a myslím si, že v rámci celého tohoto procesu jsme eh, zcela jasně identifikovali ty klíčové problémy. Víme, proč tedy mnoho těch návrhů bylo zamítnuto a proč tedy jenom tak málo iniciativ vlastně dojde až do zdárného konce. Nicméně chci poukázat na jednu věc. V tuto chvíli se eh, v podstatě eh, jsme v té fázi odsouhlasení zprávy o Evropské občanské iniciativě a tady je to něco, co má opravdu extrémně velkou důležitost, ale je třeba tady zohledňovat mnoho faktorů a prvků. Co bylo v té té zprávě eh, z tohoto roku a v těch, těch minulých zprávách. Proč se nám nedaří to, aby to velké množství jaksi úřadů, úředníků na všech, eh, eh, ve všech orgánech. Proč to nefunguje všechno jako jedno kontaktní místo? Proč nejsme schopni tady v podstatě to všechno nějakým způsobem zjednodušit, eh, zlepšit, tak aby všichni věděli, o co jde, aby to bylo opravdu jedno jediné kontaktní místo. To si myslím, že by pomohlo opravdu všem. A teď ještě jeden od odkaz na to vyúčtování, řekněme. Myslím si, že tady nezávislé hodnocení bez eh, eh, konfl- zájmu, bez jaksi konfliktu zájmu je zcela zásadní pro to, aby to hodnocení mohlo proběhnout nezávislým způsobem. Děkuji vám mnohokrát. Vidím další členku našeho výboru, ale předtím se vás neviděla. Přejete si teď slovo na dvě minuty, prosím. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Pane místopředsedo komise Timmermansi, vy jste hovořil o tom, že chcete navázat na e, iniciativy evropských občanů, například co se týče stop glyfozátům a podobně, tak do jaké míry je to konzistentní s obnovením platnosti nebo povolení pro tuto substanci. Já tu vidím určitou nekonzistentnost ve vašich slovech oproti tomu, co se děje v realitě. Protože se jedná o potenciálně toxickou a kancerogenní látku, která byla opět povolena. Co se týče nástroje iniciativy, občanské iniciativy, to je nástroj, který zklamal mnohé občany až do dneška, protože oni věřili tomuto nástroji, ale bohužel se spálili zjistili, že komise zcela nereaguje na kriticismus nebo na návrhy občanů. Co se tedy týče těchto návrhů na eh, revizi tohoto nástroje, je zapotřebí mm, poskytnout určitou eh, případ, mm, mm, přípravnou činnost protože některé žádosti jsou nepřipustné kvůli určitým eh, požadavkům, které nejsou úplně jasné. Máte tedy za to, že abychom posílili demokratický participativní eh, princip této iniciativy, je možné také změnit eh, smlouvy a umožnit občanům, aby se mohli takto účastnit rozhodovacího postupu Evropské unii a poslední otázka se týká odmítnutí registrace takovéto občanské iniciativy, protože na základě rozhodnutí soudního dvora u Minority Safe Pack, tak nechtěli by se například mm, zavést nějakou silnější definici aby nebylo možné tak snadným způsobem eh, odmítnout registraci takovýchto iniciativ. Děkuji. Vy jste byla poslední řečnice za stínové řečníky z obodvou výborů. A mám tu už jen čtyři další poslance, kteří by se chtěli zeptat ale nejsou tedy stínovými zpravodaji. Nicméně, myslím, že teď by bylo nejrozumnější, aby všichni položili své dotazy a potom dáme slovo vám, pane místo předsedo komise. Paní Durand, prosím. Pan Durand. Děkuji vám mnohokrát velice stručně abychom ponechali čas spíše na odpovědi než na otázky. Děkuji, pane Timmermansi, za tento návrh, pro, především proto, že vy jste přišel nám tyto návrhy odprezentovat. Eh, děkuji za to, co se již do posud tedy stalo a jak chcete zlepšit tento text. S tím já nemám potíže, chcete zlepšit text. Ale kladu si otázku, Opravdu si myslíte, že se jedná jen o zlepšení fungování, ohledně věku a podobně, které způsobí to, že evropští občané se budou cítit opět eh, angažovaně a opět součástí této iniciativy, eh, že budou moci lépe spolupracovat a tak? Ano, je dobré, aby to, co jste říkala, existovalo. Ale já tu vidím politický problém. Je, není věč, největším politickým problémem to, nejen ta, tedy tak hm, schopnost jednat, protože tady nejde jen o mm, pouhé změny toho textu. Skutečnost, že komise nedokáže dostatečně motivovat a vysvětlit to, co se politicky děje, jak se reaguje e, v případě jak přijetí, tak odmítnutí e, takovéto iniciativy. Zda tedy eh, na základě toho, eh, co by, eh, co navrhoval Evropský parlament, že by po každé takovéto iniciativě, která je předložena, by následně ehm, Evropský parlament žádal usnesením diskuzi o takové iniciativě s komisí, aby se tedy také zlepšila politická reakce. A abychom e, nemluvili jen tedy o těch technických záležitostech, které samozřejmě také jsou důležité. Děkuji vám. Michael Bonny. Jsem velice rada, že vás zde vidím. Máte slovo. Budu mluvit polsky. Pane místo předsedo komise, paní předsedkyně, Já jsem velký fanoušek eh, Evropské iniciativy občanů a, a vítám ty změny. Mám ale pár otázek. Za prvé, každý občan, který se chce účastnit takovéto iniciativy, by měl vědět, věřit, že interoperabilita elektronických podpisů bude možná a že současně bude eh, odpovídat eh, pravidlům pro ochranu osobních údajů. To by mělo být jasné. Toto bude jedna z iniciativ, mnoha iniciativ, eh, které potřebují patřičnou propagaci od Evropské komise, Evropského parlamentu a občanské společnosti. Musíme prostě na ně dělat reklamu. A je zapotřebí zajistit, že bude fungovat všude. Neměli bychom se vrátit k diskuzi o hraničních eh, nadacích a združení. Neměli bychom se podívat na lepší možnost eh, jejich práce a na eh, podporování takových občanských iniciativ. My jsme o tom diskutovali v roce 2002, 2014, ale k, k žádnému konkrétnímu závěru to nevedlo. Neměli bychom to predikovat znovu. Děkuji. Paní James, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Timmermansi, děkuji mnohokrát, že jste mezi nás přišel. Možná vás překvapí, že pod eh, podporuji to, co se týká eh, poslední demokracie v evropských institucích až, až do Brexitu. To, co jste nám zde eh, vykreslil, vypadá velice pozitivně. Ale myslím, že takových 60 iniciativ již bylo zahájeno v minulosti. A jak se kolegové zmínili, když se podíváme do budoucnosti a na mladé lidi, eh, tyto změny, které byly navrženy, by pomohly. Eh, jak se díváte, myslím, že to je konkrétně 54 eh, iniciativ, které neuspěly, jak bychom se z nich mohli poučit a jak je zohlednit do budoucnosti? Je to velice důležité podle mne protože pak občané v mnoha členských státech budou eh, si moci říci, eh, můj hlas je přece jen slyšet, berou mě na vědomí. A eh, Stanovisko občanské iniciativy má být jen poradní. Mohla by znamenat něco víc než poradní hlas, tak aby lidé měli větší důvěru v to, co mohou ovlivnit v tom, co se děje. A když je takováto iniciativa již tedy e, zamítnuta, nemohla by třeba Evropská unie mít tedy e, iniciativu Evropské unie pro občany, protože pořád se hovoří na výboru o více Evropské unie, o více Evropy. A právě to by měli vidět e, evropští občané, že jsou členové Evropské unie. Děkuji, Petr Jár. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane komisaři. Já bych se rád dostal k jednomu problému, který jsem zažil vlastně na konci jedné občanské iniciativy, kdy už to vlastně všechno proběhlo velmi dobře. A poté se všichni zabývali tím, že vlastně nakonec všichni, všichni, všichni tu iniciativu ke konci opustili. A teď já nevím proč to znamená, že ta občanská iniciativa je předložena, všichni se tedy jaksi těší, poté proběhne to slyšení a poté si všichni uvědomí nebo zjistí, že sice ty požadavky jsou oprávněné, ale ty zákony jsou proti nim, takže se vlastně nic nestane. A musíme udělat všechno pro to, aby ty evropské občanské iniciativy nebyly nakonec takovou protireklamou. To znamená, že něco je přijeto, lidé jsou na to hrdí, jedou do Bruselu a poté je z toho jenom jedno velké zklamání. Tomu bychom se měli vyhýbat. A proto se ptám, jak tady tu závaznost jak si posílit? Protože ano, je to dobrý nápad, můžeme říci tedy, jak si, že to je eh, dobrý nápad, ale jak eh, v podstatě zajistit to, aby ty iniciativy, které budou přijaty, vedly také k něčemu praktickému, že se opravdu něco stane, aby tomu nebylo tak, že to bude přijato, lidi pojedou do Bruselu, budou jaksi natěšení, eh, proběhne slyšení a nic se nestane. Takže tady si myslím, že musíme na to my společně eh, Evropa, eh, tedy parlament, rada a komise najít nějakou odpověď. To znamená, aby tady ta poslední fáze u nás probíhala lépe. Děkuji vám všem mnohokrát za příspěvky do této diskuze. Položili jste velice důležité otázky. A teď bych chtěla předat slovo panu místopředsedovi komise, aby mohl reagovat. A jsem eh, přesvědčena, že o nich ještě budete moci hovořit s respektivními výbory při jiných příležitostech. Opravdu se pokusím ze všech sil odpovědět na co možná nejvíce otázek, možná jich pár nestihnu. Po Pokusím se odpovědět tedy písemně. Kolegové zde jsou a zapisovali si otázky. Některé z nich jsou poměrně komplexní a není to z nedostatku respektu, ale prostě z nedostatku um, okamžitých poznatků zde na místě. Uh, ohledně eh, toho, co říkal pan Šeflin o povaze demokracie, já tak nebudu vstupovat do této diskuze. Při vší úctě zda tedy demokracie funguje na základě souhlasu nebo eh, diverzity. Pluralismus a diverzita, ať už tomu říkáte jakkoliv, s tím nějak souvisí. Nicméně jsem přesvědčen, že v evropské demokracii síla eh, většinového rozhodování závisí na respektu menšin a jednání s menšinami. Dnešní většina je menšinou eh, zítřka a naopak. Podíváte-li se na Evropu jako na celý kontinent, všichni jsme nějakou menšinou, když se na to podíváte z kontinentálního měřítka. Ne všude a ne za všech okolností, ale nikde není nějaká dominující většina. Eh, na kontinentu. To znamená, že musíme všichni navzájem brát naše názory v potaz. A přesně tak Evropa funguje. A funguje díky tomu úspěšně, tak to funguje Evropská unie. Tento Evropský parlament také takto úspěšně pracuje na základě takovéhoto principu. A čím více respektu můžete prokázat menšině, tím více respektu získáte jako většina. pro váš politický eh, prostor k jednání a schopnost konání. Nicméně máte úplně pravdu, že toto není nástroj práv, eh, přímé demokraticie, je to konzultační nástroj, který eh, se provádí na evropské úrovni a přichází ke kolegislátorům při vytváření další legislativy. Mnoha z vás, kteří se na tyto kroky dívají jako na pozbudivé a chtěli být ještě dál, bych chtěl podotknout, že nemůžeme v současné době přesáhnout hranice smluv. Ačkoliv to může vypadat eh, smutně z mnoha perspektiv, eh, právo na občanskou iniciativu bylo eh, dáno občanům, a nebylo to ani v rukou parlamentu, bylo to dáno smlouvou a komise, eh, strážkyně smluv, také stráží své vlastní eh, pravomoci, které jí byly svěřeny ohledně práva na iniciativu. Jsem přesvědčen, že pokud máte takovýto nástroj, jako nástroj občanské iniciativy. Máte ale svou politickou povinnost velice eh, bedlivě zvažovat politickou reakci, jako je tomu například u komise. Například co se týče té eh, registrace povinného množství podpisů. Nejedná se tady přímo o, o, o zahájení návrhu na eh, legislativu, ale znamená to, že musíte v každém případě velice bedlivě eh, formulovat svou odpověď. Eh, úplně to není přesně odpověď na to, co říkal pan Šeflin, ale je to věc, pro kterou je připravená komise. Jak říkal pan Šeflin, musíte zdůvodnit, proč nepřicházíte s legislativou neboli měli byste legislativu eh, zahájit, nebo tvorbu legislativy zahájit, eh, pokud ne, musíte zdůvodnit proč. Ale toto odůvodnění musí být každopádně velice jasné. S tím souhlasím. Nesouhlasím s těmi hlasy, které uváděly, že registrace by neměla být v rukou komise. Celá tato věc se zakládá také na právních povinnostech komise. Pokud komise provede špatnou práci, odvede ji případně takto, a to se také stalo, tak um, může být um, povolána k soudu. A u dvou případů, kdy jsme byli tedy eh, soudem eh, požádáni, abychom napravili situaci, tak jsme to udělali. Bych byl velice rád, kdyby takto eh, rozsudky soudního dvora plnili všechny subjekty v EU jako Evropská komise. Pokud tedy něco provedeme špatně, eh, dostaneme příkaz to napravit. Komise zaregistrovala všechny iniciativy, kromě jedné, která byla nazvána Zastavte Brexit, protože to byla věc, kterou jsme stejně nic udělat nemohli. Všechny jsme je zaregistrovali. Někdy částečně, což je inovace, kterou jsme zavedli, i na základě soudních rozhodnutí, a myslím, že všichni eh, jste se zde shodli, že je dobré mít takovouto částečnou registraci. A potom eh, se kolegové ptali, co uděláte s tou částí, kterou neregistrujete. Myslím, že k tomu bychom se měli eh, vrátit někdy. Chcete do toho například začlenit nějaké další orgány? Já si nemyslím, ale že toto je zapotřebí řešit přímo s komisí. Pan Šeflin se také ptal, jak, jaká práva zde jsou. My máme například právo na vodu, eh, jeden z nás eh, nedovolit vivisekci. Eh, co se týče veřejné konzultace, máme 5000 eh, hlasů a většina byly od, přímo od občanů a to mělo velký vliv na návrhy, které jsme překladaly zejména u těch témat, která ukazovala, jak je, jak je hodně složité zaregistrovat eh, takovouto iniciativu. My jako komise se cítíme jako ti, kdo mají poskytovat službu, eh, co se týče registrace iniciativ. Také jsme navrhovali pět měsíců místo tří měsíců eh, jako lhůtu pro diskuzi, protože hm, to krátké období tří měsíců také bylo kritizováno a také, abychom eh, srozumitelnějším způsobem odpovídali Také jsme plánujeme více komunikovat o tomto nástroji občanské iniciativy a vytvořit eh, onlineovou platformu. Nechtěli bychom vytvářet eh, představu, že hm, občanská iniciativa je všelékem na všechny potíže v Evropské unii. Je to jen jedna cihla ve v obrovské zdi, kterou je zapotřebí eh, postavit, abychom podporovali evropskou demokracii. Takže tento nástroj nemůže být chápán jako nástroj, který sám o sobě tohoto všeho dosáhne. Evropská komise musí reagovat na takovouto iniciativu, ale neznamená to, že když dostane iniciativu, že musí nutně e, zahájit tvorbu legislativy. Co se týče e, státní příslušnosti, myslím, že jsme minimalizovali riziko dvojích podpisů a stále ještě dodržet pravidlo té propočnosti. Nicméně nemůžeme úplně vyloučit, že někdy se tentý člověk může zaregistrovat ve dvou státech. Ale se dvěma formuláři Myslím, že je to mnohem jednodušší, než aby byly zavedeny formuláře pro více členských států, tedy pro každý členský stát jeden formulář, což bylo mnohem složitější v minulosti. Jak podporujeme eh, organizátory? Budeme mít helpdesk, který může pomáhat eh, interaktivní onlineovou platformu, která bude mít podpůrné funkce a jednotná kontaktní místa v členských státech. Mm, jak vy víte, Hovořilo se o tom i zde v Evropském parlamentu, že v těch předchozích iniciativách ehm, a jejich zpracování se hovořilo o tom, že právě takovouto reakci od nás lidé očekávali. Když nás tedy eh, napomene eh, soudní dvůr, eh, tak my uposlechneme například u ehm, Eh, ty typu jsme tak učinili a u dalších iniciativ také. Myslím, že pan Duran řekl, že pokud chcete eh, vést nějaké usnesení nebo eh, diskuzi z komise, ano, to je samozřejmě na vás. Já budu na to reagovat pozitivně, pokud chcete takto diskutovat o nějaké iniciativě co se týče finanční podpory organizátorům iniciativ, to si myslím, že je složitá otázka. Princip nezávislosti takovýchto iniciativ musí být zachován, ale pokud začnete podporovat, organizátory mohou eh, být vzneseny otázky ohledně nezávislosti. <clears throat> Také otázka Eh, striktního dodržování využívání prostředků EU. Eh, potřebovali bychom potom od organizátorů nějaké zprávy o tom, jak vynaložili ty prostředky. Ale říkal jsem, že my podporujeme jinými způsoby. Poradenstvím, eh, překonáním, systémem pro podpisy. To si myslím, že pomáhá už organizátorům značným způsobem. <clears throat> Transparentnost tedy také je tímto zhodnocována. A e, na, e, je, na websitech, na webových stránkách zapotřebí e, také popsat, pokud nějaké, nějaký přísek přesáhl 500 eur. Já si myslím, že zapotřebí posílit transparentnost ještě víc, abychom předešli uh, možnému zneužívání. A co se týče eh, zákazu glyfosátu, já bych to rád vyslovil velice jasně. Zákaz eh, glyfosátu byl zaměřen eh, jako čtvrtá iniciativa občanů, která získala přes občanů ze sedmi členských států. Byla úspěšně nám předložena 6. října. 23. října jsme se sešli s iniciátory této iniciativy a vysvětlili jsme jim, ehm, oč se jedná. Pak se konalo slyšení zde 20.11. a obnovení eh, povolení eh, glyfosátu pro pesticidy už bylo eh, hodně rozpracováno v době, kdy přišla ta iniciativa 23.11 bylo dosaženo eh, patřičného počtu hlasů k tomu, aby eh, mohla eh, tato látka být povolena pro dalších pět let. Byla dosažena tam kvalifikovaná většina. Ale tato iniciativa se netýkala jen glyfosátu, jednalo se tam také o další pesticidy a proces povolování. My nyní se zabýváme komunikací, tak abychom mohli vyjádřit eh, eh, politické a další dopady. Abychom také vysvětlili, co by se stalo, kdybychom takto jednali, či kdybychom takto nejednali, tedy jak by eh, v obou případech rozhodnutí vypadaly jejich dopady. Tento text zvažujeme, tak proto vám ještě teď nebudu ehm, vysvětlovat detaily toho textu a musíme e, zareagovat do 8. 1. 2018. To znamená, že ten text budeme připravovat do konce roku a já vím, že už mi dochází čas, proto by se rád vrátil k tomu, co říká pan Šefrin, Valenca a další. Co to je Evropská občanská iniciativa? Chtěl bych vás vybídnout, abyste nám pomohli zlepšit protože přesně to si přejeme. Ale prosím, ne, nesnažme se to prodat jako nástroj přímé demokracie nebo přímého vlivu občanů na vytváření legislativy. Žádný ze zpravodajů v Evropském parlamentu to neuvedli. Všichni jsme měli jasno v tom, co tato iniciativa znamená. Třeba, že se neschodneme úplně ve všem, myslím, že to základní nám všem jasné a máme jasnou zodpovědnost vyjasnit úlohu občanské iniciativy jak eh, tento nástroj byl myšlen těmi, kdo napsali eh, smlouvu a jak eh, zareagovat na frustraci z posledních pěti let, která poukazuje nejvíce nedostatek feedbacku na velkou složitost celého postupu a nedostatek jasnosti v odpovědích komise zpočátku, to musím přiznat. My se zlepšujeme, ale potřebujeme se zlepšit ještě víc, takže pokud toto všechno se nám podaří napravit, tak myslím, že lidé situaci pochopí Když budeme eh, reagovat seriózně, eh, v každém případě, tak i když eh, s námi lidé, kteří tu iniciativu podají, porozumí tomu, proč jim takto odpovídáme. My jsme dostatečně srozumitelné odpovědi v některých případech v minulosti nepodali, ale já jim chci ukázat, že komise na tomto pracuje lépe než v minulosti a bude pracovat na tom ještě lépe v budoucnosti. A my jsme e, k dispozici Evropskému parlamentu jednotlivým výborům, abychom o dalších možných změnách společně diskutovali. Děkuji vám a děkuji vám všem z obou dvou výborů, kdo se se zúčastnili této diskuze. Tato diskuze byla velice plodná a nyní bych ráda Eh, požádala členy našeho výboru, aby se vrátili do naší zasedací místnosti 3G3 a jsem přesvědčena, že tyto dva výbory společně do konce mandátu eh, budou připraveni na eh, vydání nového textu. Přeji vám všem krásné odpoledne. So. <laughs> no, no, no. Just in case. Okay. <laughs> okay, thank you. So, colleague. If... Vážení kolegové, pokud se chcete zúčastnit, tak se prosím posaďte. Monsieur Lamassoure. Pane Lamassure, prosím, posaďte se. Můžeme začít. Daneta Hybnerová se omlouvá, dostaví se později a já tedy e, zahájím náš workshop o e, dopadech Brexitu na Irsk, hranici s Irskem. To je velice e, žhavé, citlivé téma. Jak víte, máme tady čtyři vystupující, tři, tři prezentace, o jednu se podělí dva panelisté. Tak první, jako první vystoupí eh, doktor David Finemore a doktorka Katie Haywardová. Eh, pokud jsem to správně pochopila, tak eh, do, začne doktorka Haywardová a pak bude pokračovat pan doktor Finemore, takže máte slovo, prosím. Děkuji za možnost zde dnes vystoupit. Blížíme se k 20. výročí Velkopáteční dohody a je třeba říci, že to není historický dokument, je to dokument stále živoucí a vidíme to i v tom, že jak já, tak David učíme celou generaci studentů, kteří vyrostli Eh, díky, eh, nebo v době, kdy platila dohoda a díky tomu žili v míru. Ten, eh, tato dohoda je živoucím dokumentem, protože konflikt není vyřešen a je to křeh, křehká část Severního Irska. A Dohoda z roku 98 vlastně má dvě jména. Je to známé pod názvem Velkopáteční dohoda i Belfastská dohoda, takže i to je odrazem určitého napětí. Je to tedy dynamická dohoda, protože eh, vlastně eh, na ní navázaly další dohody po roce 98 a všechny hlavní eh, strany se hlásí k těmto návazným dohodám, které vycházejí z Velkopáteční dohody. Ve zprávě, kterou jsme předložili, je mnoho podrobností a ve své prezentaci tedy zdůrazním hlavní důvody, proč Brexit je tak významný pro velkopáteční dohodu a kolega eh, David potom nastíní možná řešení. Tedy nejprve, jak ten konflikt eh, vypadá v dohodě. V textu dohody je konflikt definován jako konflikt mezi eh, tradicemi, eh, vlastně těmi, kteří jsou nacionalisty a těmi, kteří jsou unionisty, spíše než aby to byl konflikt mezi katolíky a protestanty. Eh, a je třeba říci, že tyto dvě tradice mají jinou historii, jiné ambice a eh, jsou tedy zastupovány britským a irským státem. Smyslem dohody je, že politické aspirace a identity obou tradic jsou stejně legitimní. Irsk Americko-britské vztahy jsou zásadní pro tuto dohodu a vlastně jsou podmínkou jejího úspěchu. Dohoda má několik klíčových principů, já z nich zmíním pár. Za prvé, eh, sebeurčení národů e, Irska a pouze Irska. To souvisí s tím, že mír v severním Irsku není eh, interní eh, záležitostí Spojeného království, také Irové samotní mají důležitou úlohu. A klíčovým principem je většinový souhlas. To znamená, jakákoliv ústavní změna v Severním Irsku musí být schválena většinou v Severním Irsku a i v Irské republice. A to znamená, že Eh, Irsko vlastně se eh, eh, vzdalo svých historických nároků na území Severního Irska. Dále velkopateční dohoda vychází z principu vlády na více úrovních. To je princip dobře známý v evropském kontextu. Ukazuje nám, že Severní Irsko nemůžeme vnímat jako osamocenou záležitost je tam vlastně otázka severního Erska, eh, jihu, eh, osy sever-jih a osy východ-západ. A eh, všechny tyto části spolu navzájem souvisejí a je třeba tento princip vždy respektovat v jakémkoliv budoucím uspořádání. Význam EU pro dohodu. Jak říkáme ve zprávě, tak vlastně EU má obrovský význam, protože poskytla vlastně takový životaschopný kontext, v němž bylo možné vůbec o dohodě uvažovat. Je to vlastně model a rámec úspěchu této dohody. A EU e nemá vlastně nějaký povinný přístup, není tam ani přístup eh, cukru a byče, ale úlohou EU bylo, aby vlastně zprostředkovala, usnadnila dohodu a taková dohoda by vůbec nevznikla bez tohoto kontextu EU. V prohlášení o podpoře velkopáteční dohody eh, je eh, obdobná vlastně prohlášení z roku 1900 85 o dohodě mezi Spojeným královstvím a Irskem a v obou těchto textech se zdůrazňuje úloha EU. Přeshraniční spolupráce a integrace znamenají, že e, Spojené království e, a Irsko jsou na stejné cestě. A to bylo nezbytné pro produktivní vztahy mezi Irskem a Spojeným královstvím a Severním Irskem a Irskem. E, vlastně se jedná o sdílené zájmy, o depolitizaci. Další důležitý bod související s EU, to je vlastně stimul pro mm, ekonomiku celého Irska. Došlo tedy k určité koordinaci mezi severem a jihem díky EU. A ještě chci říci e, něco o klíčových výzvách e, Brexitu. V zásadě už vidíme, že Brexit způsobuje nestabilitu v mírovém procesu a především to má polarizační účinek a to především souvisí s tím, že tady vlastně Severní Irsko buď bude bližší Británii, anebo bližší uh, Irské republice. A to je právě taková binární volba, eh, které se dohoda snažila Eh, vlastně zabránit, protože by to mohlo ohrozit mír v severním Irsku. Vlastně vnucování takovéto volby je vlastně úplně proti duchu dohody. Dále druhá klíčová výzva je přeshraniční spolupráce, která je znovu politizována. A kvůli tomu je obtížné Eh, vlastně vnímat tu přeshraniční spolupráci jako běžnou eh, každodenní součást životu. A konečně eh, dohoda vlastně vychází z principu rovnosti britských a irských občanů v severním Irsku a zajištění jejich lidských práv a jakékoliv spochybnění této zásady znamená riziko pro dohodu a pro mírový proces v Severním Irsku. A dále v prezentaci bude pokračovat kolega David. Dobrá. Je tedy na mě, abych tady nastínil některá eh, řešení, návrhy, které ve zprávě předkládáme ohledně toho, jak tedy uchovat tu dohodu v kontextu Brexitu. Eh, uchování dohody, to je vlastně rozměr eh, jeden a dalším rozměrem je zachování kontextu pro pokračující provádění dohody. A eh, jsou tady řešení na makro úrovni a řešení týkající se tzv. měkké hranice přeshraniční spolupráce. Pokud jde tedy o uchování dohody, vlastně jak britská vláda, tak eh, Evropská 27 se vyjádřili, že chtějí uchovat Belfastskou dohodu a uznávají její význam pro mírový proces v severním Irsku. Také eh, tady byly eh, užitečné zmínky o tom, že je třeba respektovat hranice a byla tady i snaha najít nějaké flexibilní řešení. Je třeba tedy vytvořit prostor pro řešení výzev které už tady eh, kolegyně zmiňovala. Pokud jde tedy o samotnou dohodu, myslím, že tady je celá řada oblastí, kde si musíme klást otázku, co vlastně můžeme dělat, abychom eh, tedy eh, nějak flexibilně přistoupili k dohodě a aby se to promítlo do nějakých konkrétních akcí. Jak můžeme chránit práva irských občanů v severním Irsku, je tady nějaký prostor pro soudní dvůr EU v této oblasti, jak vlastně zachováme určité zastoupení eh, občanů žijících v severním Irsku eh, na úrovni EU, třeba v Evropském parlamentu budou možná mít status pozorovatele nebo budou mít možnost hlasovat, jak se bude postupovat. Dále v dokumentu také eh, zvažujeme cesty, jak tedy řešit výzvy související se zachováním dohody a díváme se na klíčovou úlohu institucí, eh, které byly zřízeny dle dohody pro řešení budoucnosti dohody. Je tedy třeba využít tu dohodu eh, samotnou v případě, že se Spojené království stáhne z Evropské unie. Klíčová výzva, která před námi stojí, je zachování kontextu pro efektivní provádění dohody. To odráží vlastně životní význam integrace v EU pro eh, tedy plně sdílené členství Spojeného království a Irska. To mělo velký význam pro provádění dohody v souvislosti s těmi čtyřmi svobodami, které byly také zásadní pro ekonomickou činnost na eh, ostrově a pro spolupráci severu a jihu. My tedy vidíme čtyři klíčové otázky, které je třeba řešit. Za prvé v souvislosti s Brexitem minimalizovat narušení hospodářské činnosti na Irském ostrově. Tady bych chtěl připomenout úlohu ekonomické prosperity eh, pro úspěšnost mírového procesu. Za druhé je třeba zajistit, aby hranice byla co možná nejměkčí, ideálně, aby to zůstalo tak, jak je to dnes. Za třetí potřebujeme zachovat eh, Eh, společné právní a regulační rámce, které existují a za čtvrté je třeba zachovat příležitosti pro institucionalizovanou přeshraniční spolupráci. A jak se to může realizovat? My tady tedy navrhujeme řadu nápadů v tom našem dokumentu, které se objevují v diskusi o Brexitu a v souvislosti s Severním Irskem a Irskem eh, samozřejmě tam jsou i další návrhy. Takže ideální by bylo, aby Spojené království si vytvořilo z EU co možná nejužší vztahy, které se budou co nejvíce blížit statu quo. Eh, aby především tedy zůstalo součástí eh, celní unie a jednotného trhu. Dále je možnost, že by Severní Irsko zůstalo v EU takový trochu model Grónska, kdyby tam byl zvláštní status, ale samozřejmě k tomu je jen velice malá politická vůle. A tedy naším klíčovým argumentem je, že je třeba vytvořit nějaké diferenciované zacházení se Severním Irskem v kontextu eh, Brexitu. To znamená, měli bychom se zabývat tím, zda je například možné, aby severní Irsko zůstalo v jednotném trhu tím, že se nějak bude účastnit eh, evropského hospodářského prostoru. Samozřejmě to není všelek na výzvy Brexitu pro severní Irsko, protože stále by vznikala otázka eh, hranice kontrol při eh, oběhu zboží. A na to tedy může navazovat argument, že by Severní Irsko také mohlo zůstat v celní unii nebo by mělo vztah celní unie s Evropskou unii. Ale to by ještě nevyřešilo otázku zemědělství a obchodu se zemědělskými výrobky, který je velice důležitý pro některé části Irska, zvláště u hranic. A pochopitelně tady jsou také příklady um, přezraničních eh, toků výrobků a je tedy třeba najít nějaké řešení, aby eh, případně bylo možné zachovat volný obchod se zemědělskými výrobky alespoň na Irském ostrově, když už ne i v rámci celé EU. Samozřejmě je nám jasné, že mm, s těmito volbami související různé eh, politické otázky, ale myslím si, že to nemá tolik právní překážky, skutečně jde tady o to, eh, jaká bude politická vůle. Pokud žádná z těchto možností eh, tedy nakonec nebude realizovatelná, tak eh, jak postupovat? Důležité je, aby chom zachovali co možná nejměkčí hranici. To je zcela zásadní pro úspěšnost ekonomiky a také pro pokračování velkopáteční dohody, belfástské dohody a také pro zachování mírového procesu. Tady jsou skutečně velké výzvy týkající se pohybu eh, zboží, eh, jak asi zazní eh, například i v projevu pana Carlsona. Je třeba říci, že v rámci Severního Irska je, je třeba se zaměřit na eh, ryze technické eh, otázky, technický přístup. Také je třeba si uvědomit, jak vypadají přírodní hranice, přirozené hranice eh, v Irsku. Kromě obchodu je také, myslím, důležité si uvědomit úlohu evropských programů, jakou měli pro prosperitu Severního Irska podporovali rozvoj trhů v severním Irsku a také podporovali spolupráci mezi severem a jihem. A je tedy jasné, že pokud eh, tedy eh, chceme zachovat tyto klíčové prvky mírového procesu, musíme zachovat do určité míry eh, přístup Severního Irska k evropským programům, ať už se jedná Eh, program EIB, eh, e Interreg, strukturální fondy, programy výzkumu a vývoje. Pokud Severní Irsko ne, nebude mít přímý přístup, eh, tak mělo by být možné třeba navrhovat celoirské projekty, to znamená i se zahrnutím Severního Irska, které budou způsobené k získání prostředků nebo využívat třeba eh, Irskou banku pro účel přístupu k těmto programům. Tyto myšlenky jsou dále rozvedeny ve studii a my navrhujeme, eh, aby tady byla nějaká flexibilní a imaginativní eh, řešení pro Severní Irsko v souvislosti s Brexitem. A jak jsem říkal, hlavně je tedy zachovat tu velkopáteční dohodu. Na závěr čtyři hlavní body, čtyři hlavní závěry. Je třeba zachovat regulační kontext volného pohybu na eh, eh, Irském ostrově. Za druhé, je třeba zajistit, aby hranice byly co možná nejmenší překážkou a aby byly co nejměkčí. Za třetí, je třeba, aby Severní Irsko bylo vnímáno jako kontaktní bod mezi Spojeným královstvím a Irskem a EU. A za čtvrté je třeba e, využívat princip územní diferenciace, tak jak existuje v EU i ve Spojeném království plus hledat flexibilní a novátorská řešení tak, aby se co nejméně narušil status quo. A pokud se podaří řešit tyto otázky, tak e, budeme schopni možná zachovat i velkopáteční dohodu do budoucna. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu profesorovi Finemorovi. A teď pan Lars Karlsson, protože pokud tedy tomu dobře rozumí, tak vy jste odborník hlavně na cla a na hranice a tady samozřejmě potřebujeme vyřešit ty problémy s tím související, takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Paní předsedkyně, dobré odpoledne vám všem. Pro mě je opravdu velkou ctí a radostí, že zde dnes mohu s vámi být a podělit se s vámi informace týkající se chytrých hranic 2.0, takzvaných Smart Border 2.0. Takže já se zabývám otázkami eh, kontroly hranic a přeshraničního obchodu už eh, více, několik desítek let a viděl jsem opravdu hodně hraničních přechodů. To znamená, že já se budu zabývat těmi otázkami, které se týkají hranic a cel. Ale začnu jiným příběhem. 13. čtvrtý roku 1970 Jim Lonville se stal známým s tím, že řekl do mikrofonu Houston, we have a problem. Houston, máme problém. Takže tady si chceme na tom také ukázat, před jakými výzvami eh, stojíme. A já v tuto chvíli do mikrofonu říkám eh, Brusel, Londýn, máme problém problém a jakým eh, způsobem tedy my jako vedoucí Apollo 13, eh, které se nachází ve vesmíru, se dostaneme zpět na Zem a to bezpečným způsobem prostřednictvím tedy aplikace našich eh, zkušeností, vědomostí a schopností, tak aby opravdu celá posádka přistála na Zemi bezpečně. A to je přesně to, co také chceme udělat při řízení našich hranic. Protože samozřejmě ne všechno jsou pouze špatné zprávy. Takže my začneme těmi špatnými a přejdeme k těm dobrým zprávám. Takže ve chvíli, kdy někdo opustí celní unii, No tak to samozřejmě znamená, že prostě odchází z této unie. A e, co nám říkají mezinárodní zkušenosti ve chvíli, kdy tedy tak učiníte, no tak prostě dojde k nové instalaci, ke znovu obnovení hranic. Teď ta otázka vystává, zdali tedy to, e, tomu tak bude. Ano, k tomu dojde, ale teď jde o to zamýšlet se nad tím, jakým způsobem, jak řídit tyto hranice opravdu chytrým, moderním způsobem. A ty dobré zprávy jsou. Ve chvíli, kdy se podíváte na ty hranice mezi Irskem, Severním Irskem, našem spojeným královstvím, tak samozřejmě to je, vel, je velmi živá hranice. O tom hovořili už někteří moji mm, kolegové, i když tam ty hranice nejsou. Tak eh, všichni víme, že prostě ten přeshraniční pohyb je opravdu extrémně intenzivní a my musíme najít způsob, jak tento pohyb řídit. Takže jaké jsou ty dobré zprávy? My víme, jakým způsobem se z technického hlediska tento pohyb řídí. Před 15-50 lety jsme ještě nevěděli, co je to globalizace, ale dnes už víme, co co je to globalizace. Globalizace je motorem harmonizace. A dnes už máme mezinárodní standardy právě v oblasti hranic a cel, to znamená, že už existují modely, které by mohly fungovat i tady a byly by opravdu co nejméně nápadné. Nicméně je tady třeba zajistit několik věcí, protože hranice musíte nějakým způsobem spravovat a řídit. A ne vždy z těch důvodů, eh, o kterých čteme v médiích, protože samozřejmě většinou ta první asociace, která vám eh, naskočí, tak eh, hranice znamená celní poplatky, to znamená Mm, vy schromažďujete tedy cla, příjmy eh, pro rozpočet, dále otázky týkající se bezpečnosti, otázky týkající se v podstatě přístupu k různému druhu zboží, které se dostává přes hranice na vaše území, ale tady samozřejmě těch důvodů, proč je třeba řádně zpravovat hranice, je velmi mnoho. Nejsou to tedy, není to tedy pouze Eh, clo či bezpečnostní důvody. To znamená, ve chvíli, kdy eh, tady budeme mít nějaké obchodní dohody a dohody jiného charakteru, tak to neznamená, že se nebudeme moc, muset o naše hranice starat, že je nebudeme moci zpravovat či řídit. Takže na co jsem se v této zprávě zaměřil? Jaké jsou ty nejlepší osvědčené postupy eh, na globální úrovni? Protože samozřejmě tady máme různé i operační standardy. Takže máme tady vlastně tři možnosti, na které se podíváme v rámci této zprávy a e, podrobnější informace samozřejmě najdete zprávě, které vy máte e, k dispozici. Švédsko-norská hranice. Švédsko-norská hranice se zabývá všemi těmito záležitostmi, které jsem zmínil a to velmi jaksi jemným, chytrým, měkkým způsobem. To znamená, oni opravdu aplikovali spoustu těch prvků, které jsou důležité ve chvíli, kdy spravujete nějaké hranice. Samozřejmě, o co tady jde? Tady hovoříme v podstatě o e, evropské vnější hranici e, k, s Norskem. Máme tady technická řešení na této specifické hranici, která mohou být také použita právě pro hranice mezi Irskem a Severním Irskem. Takže někteří z mých kolegů, pan Finemor, pan Hayward, pan Templin, se dívali na specifické záležitosti více z perspektivy jaksi politické, a a e, možná také z perspektivy makroekonomické. Já samozřejmě bych také rád eh, zmínil to, že tady opravdu velkou roli hrají, hrají také ty technické prvky, ty technické eh, komponenty. Já jsem tady opravdu velmi optimistický, daleko optimističtější než mé, moji kolegové, co se týče tady těch technických řešení. Eh, ta švédsko-norská hranice jistě obsahuje prvky, které mohou být tedy použity právě v tom našem kontextu. A nebo druhý příklad, to je hranice mezi Kanadou a Spojenými státy americkými. To je hranice, která tam už existuje opravdu opravdu velmi dlouho. To znamená, tady máme několik příkladů různých mezinárodních hranic. A třetí eh, příklad je velmi zajímavý. Možná, že se zeptáte, proč se ptáme na to, eh, proč se díváme zrovna na tuto hranici, protože tady není žádná pozemní hranice, jde o hranice mezi Austrálií a Novým eh, Zélandem. Ale i tak tady existují určité mezinárodní standardy, které pro tento specifický druh hranic jsou opravdu velmi zajímavé. A co se týče využívání těch standardů, které má mám na mysli. Nebudu teď tady <laughs> zacházet do detailu, protože bychom tady museli být až do zítřejšího rána minimálně. Ale máme tady několik existujících fungujících mezinárodních standardů. To znamená, hovoříme tady o standardech, které jsou aplikovány a prováděny v, na mnoha místech. To znamená, že ve chvíli, kdy hovoříme právě o mezinárodních smlouvách, eh, o, o bilaterálních celních eh, smlouvách a dohodách, tak to jsou právě tyto prvky, tyto podmínky či tyto součásti smlouvy, o kterých hovoříme. To znamená, že tady se ptám, jakým způsobem to má tady fungovat. Musí to být lepší, musí to být integrované. A tím se dostávám k tomu výrazu, či k, tomu, k té koncepci chytrých hranic, smart border eh, před 15 lety se možná o tom hovořilo poprvé. A hlavně tady v souvislosti s tou americko-kanadskou hranicí. A co to znamená chytré hranice? V každém případě je třeba využívat mezinárodní standardy, které už existují, jsou platné. Za druhé, eh, co je velmi důležité, je koordinace. koordinace. To znamená podívat se na to z dvou perspektiv. To znamená podívat se na to z té perspektivy jak si koordinace na jedné straně hranice, ale také eh, z perspektivy obou stran. Protože tady samozřejmě nemusíme všechno duplikovat, eh, protože tady samozřejmě potřebujeme dohled a kontrolu. A za třetí, eh, řízení rizik. V dnešní době eh, management rizik funguje daleko lépe, ale je to také zásadní prvek, který je spojený s tím výrazem nebo s, tím, s tou koncepcí chytrých hranic. Takže chytré hranice u těchto hranic v podstatě všechny ty věci, které jsou nezbytné, mohou být v podstatě prováděny na obou stranách hranic. To znamená, řízení hranice v posledních deseti letech opravdu posunulo hodně dopředu a toto, tento způsob řízení hranic je využíván opravdu na mnoha hranicích eh, na světě a existují spousta, existuje spousta podniků, jak malých, středních, tak velkých, které eh, se toho mohou zhostit. Takže jedna věc, kterou musíme také zohlednit opět z technického úhlu pohledu, je třeba v podstatě vytvořit něco, něco jako smartboard 2.0, chytré hranice 2.0. To znamená podívat se na ty příklady, které už v tuto chvíli existují a je třeba je lépe integrovat aktualizovat, využít tu technologii, která v tuto chvíli dnes existuje a dát to tedy všechno dohromady. To znamená využít to, co už funguje, jako například ten příklad švédsko-norské hranice, aktualizovat a doplnit to. Samozřejmě to, co eh, to všechno souvisí také se sdílením informací, eh, se zprávou hranic, eh, s celními úřady, v zase způsoby spolupráce, jakým tyto úřady mezi sebou mohou spolupracovat, ale jdete. Toto jsou v podstatě ty komponenty chytrých hranic, nebudu teďka zacházet do podrobností, protože to máte všechno ve své zprávě, ale je důležité si uvědomit, že to jsou hranice, které a způsoby řízení hranic, které jsou dnes v provozu, které fungují. To znamená, že to je něco, co můžeme také použít už na hranice mezi Irskem a Severním Irskem, protože víme, že už to funguje. Samozřejmě, že se to musí přizpůsobit specifikám této hranice. A dále, eh, nejvyšší, nejmodernější technologie, která by měla tedy tady fungovat, což může být samozřejmě velmi nákladné. Nicméně z těch příkladů, které jsme proskoumali eh, v těch různých eh, studiích, tak vlastně víme, že tady máme například ten příklad Gateway, který byl už otestován právě mezi Evropskou unii a Norskem, zelený koridor mezi Evropskou unii a východními zeměmi. To znamená, že tady už je opravdu velmi mnoho příkladů a mm, ta infrastruktura už existuje, to znamená, můžeme eh, tyto příklady použít, to znamená mobilní technologie a tak dále a tak dále. To znamená, že tady těch technických, technologických možností je opravdu velmi mnoho a zároveň už můžeme využít, už tu již existují infrastrukturu, aniž bychom tady chtěli znovu postavit ty tradiční hranice, protože jedna věc je jasná. Ve chvíli, kdy se dohodneme na tom, že tady prostě musí být hranice, no tak ji samozřejmě nemůžeme spravovat tak, jak se tradičně spravovala celními úřady v minulosti. To znamená, Eh, na závěr, paní eh, předsedkyně a dámy a pánové. V první řadě si musíme uvědomit, nebo musíme si prostě přiznat, že tady prostě nějaké hranice budou takové či makové. A my se musíme postarat o to, musíme převzít tu zodpovědnost za řádnou zprávu a řízení těchto hranic, protože tady těch moderních způsobů řízení hranic v tuto chvíli je mnoho. To znamená, my musíme vytvořit nějaký společný systém, nějakou koncepci chytrých hranic 2.0. To není nic, co bychom museli znovu vynalézat, protože tady těch příkladů je opravdu už hodně. To znamená, znovu opakuji, využít ty, již, eh, ty zkušenosti, které jsme již nazbírali, ty zkušenosti celého světa a také ty provozní modely, které už existují. A jednat tedy tak, abychom zajistili, že tady ten přechod hranic bude co eh, nejjednodušší, aniž by to všechno bylo extrémně náročné a nákladné. Takže eh, Mezinárodní obchodní organizace, Mezinárodní celní organizace, to jsou všechno organizace, které se podílely na vzniku eh, takovýchto hranic. To znamená, že my tady eh, se máme, máme s kým spolupracovat. Je třeba se tady podívat na to, jakým způsobem může být hranice spravována i ve chvíli, kdy nebudeme hovořit o hranici, na které se tvoří obrovské fronty. Takže tady musíme zajistit, nebo musíme udělat to, že tady v podstatě že budou eh, dodržovány mezinárodní dohody, mezinárodní standardy, eh, protože to jsou věci, které se prostě budeme muset eh, držet tak, aby fungoval přeshraniční obchod, tak, aby celý svět byl bezpečnější než je dnes. To znamená, ve chvíli, kdy budeme hovořit o těch technologických, technických řešeních, tak já jsem si zcela jistý, že můžeme tady hovořit ještě o dalších eh, záležitostech, které jsou možná trošičku komplikovanější, ale je třeba k něm přistoupit eh, s trošičkou odlehčení. Takže, eh, jak říkám, musíme využít těch zkušeností, které máme, musíme jednat co nejdříve a skončím citátem Mariočiho, který říká, Eh, kdy, kdy tak učiní, učiníme, protože já se nemusím dívat na hodinky, abych věděl, kdy je ten správný čas jednat. Děkuji vám. <clears throat> Nyní bych ráda předala slovo panu eh, Žernu Templenkovi, který bude hovořit o právních, politických a ekonomických aspektech. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Hospodářství mm, Severního Irska a Irské republiky jsou velice eh, blízké a provázané. Brexit bohužel toto může velice závažně narušit. Ekonomika Severního Irska bude trpět více eh, Brexitem než kterýkoliv jiný region Evropy. Mm, budoucí obchodní vztahy mezi Irskem a Velkou Británii budou tedy velice důležité pro obě dvě části Jirska. Proto jirská vláda se rozhodla, eh, že prohlásí, že Velká Británie by byla setrvat v jednotném trhu. Budoucí eh, prosperita Severního Irska neleží jen eh, na obchodních dohodách mezi EU a Evropské unie Velké Británii a nebo nespočívá jen na nějakém zvláštním režimu pro um, Severní Irsko. Budoucnost eh, Severní Irska bude, ta ekonomická budoucnost eh, Severní Irska bude hodně záviset na budoucí zemědělské politice Velké Británie a zejména na tom, zda v důsledku bilaterálních dohod, které chystá Velká Británie, bude budou levnější dovody, dovozy eh, zemědělských produktů do Velké Británie z jiných neboli třetích států z celého světa. Další velký vliv na prosperitu Severního Irska budou mít rozhodnutí v Londýně v následujících letech ohledně rozsahu fiskálních převodů z um, z Londýna do Severního Irska. A je to tedy pět eh, různých eh, vlivů a jen dva z těchto vlivů eh, jsou přímo ovlivňovány EU. Na základě nejistoty ve všech těchto prvcích můžeme uvažovat o tom, jak se tedy situace zlepší či zhorší. A Severní Irsko je velice zranitelnou zemí v důsledku toho, Irská republika, která obchoduje tedy e, se Severním Irskem, je také tímto zranitelná a mnoho osob tedy má obavy ze vznikající situace. Co se týče podstaty hranic, které bude zapotřebí mm, vybudovat, pokud k určitým eh, věcem dojde, tak si musíme uvědomit, protože to patřičně zdůrazněno ještě nebylo, je, že problém toho, zda ta hranice bude viditelná nebo neviditelná, to je problém politický, to není hospodářský problém. Potřeba hranic plyne eh, z hospodářských vztahů mezi Severním Irskem a Irskou republikou, tedy s obou dvou stran hranice. Pokud hovoříme o viditelné hranici, tak nemáme na mysli hospodářství. Přemyslíte spíše o politice a jedním z hlavních rozdílů mezi těmito hranicemi, například hranici mezi Švédskem a Norskem, je, že Irsko bohužel že tedy v případě eh, Severního Irska a Irské republiky může docházet k, organizované zločinnosti a a alespoň jedna ze stran, či obě, eh, mohou eh, se účastnit paravojenských aktivit. Žádné viditelné či neviditelné hranice ať už jsou prosté či eh, eh, velice kontrolované, nemohou eh, vyřešit nedostatečně vyřešené hospodářské vztahy mezi Velkou Británií a Evropskou unii na druhé straně. Takovýto vztah závisí na vyjednávání a na budoucích politikách Velké Británie. Nezávisí žádným způsobem na v té fyzické nebo metafyzické nebo politické hranici. Chci vám zdůraznit, že obchod mezi Irskou republikou a Severním Irskem je mnohem důležitější a má větší význam tedy a e, nemá toho moc společného s fyzickou hranicí. E, viditelná hranice neboli hranice, kde je fyzická infrastruktura, kde stojí tedy pohraničníci, kde se provádějí kontroly, kde je nějaké vybavení, zařízení, eh, bude zapotřebí nějakým způsobem zařídit. Třeba, že to eh, bude eh, nelakavá představa a bude k tomu muset dojít, pokud nedojde k žádné dohodě mezi EU a Velkou Británií. Za druhé, pokud jak si myslím, že bude pravděpodobné, z důvodu, o kterých můžeme diskutovat, že Velká Británie přijme eh, politiku eh, levných potravin a eh, umožní tedy bilaterální dohody se třetími státy z celého světa. A také pokud se rozhodne pro levnější a tedy snadnější fitosanitární standardy nebo nižší fitosanitární standardy či jiné standardy technické specifikace například pro e, léčiva a podobně. Také bude zapotřebí budovat fyzickou hranici, pokud Velká Británie by mohla za nového uspořádání z EU dotovat liberálně a nekontrolovaným způsobem svůj průmysl, svou výrobu A protože já se obávám, že všechny tyto oblasti mohou nějakým způsobem se realizovat, všechny tyto e, vlivy se mohou projevit, bude zapotřebí vytvořit určitou viditelnou hranici, pokud Velká Británie nebude zvažovat alespoň e, e, tváří, tváří tvář problémům Severního Irska určitou oblast volného obchodu. Nemusí to nutně být eh, myšlenka eh, evropského eh, volného obchodu, nicméně bude se tomu ve své podstatě velice podobat. Protože tak by severní Irsko mohlo mít to nejlepší ze všech možných řešení. Mohlo by obchodovat volně s Evropskou unii a mohlo by také volně obchodovat se zbytkem Velké Británie. Eh, co by to vyžadovalo? Kdyby toto bylo politicky přivaž, eh, přijatelné, nebylo by obtížné to z ekonomického hlediska uskutečnit. A proto naši přátelé a moji přátelé eh, naši řečníci doporučují vytvoření řešení eh, volného obchodu zejména pro Severní Irsko, i kdyby Velká Británie z nějakého důvodu toto nechtěla přijmout. A to eh, podobný status eh, zóny volného obchodu, jaký by platil pro Evropskou zónu volného obchodu. Děkuji vám a nyní zahájíme diskuzi. Paní Dandoc. Sorry, thank you. Uh... Děkuji vám, eh, paní eh, předsedkyně. Chtěla bych zde vřele přivítat všechny naše řečníky, zejména kolegy eh, z Queen University, pana Finemora, který je profesorem mé dcery, kromě jiného. Takže mm, dcera mi říkala, mami, dávej pozor, co řekneš. Ráda bych ale řekla mnoho věcí. Já jsem členka strany Demokratické unie a e, říkám to z konkrétního důvodu, protože e, zde jsou určité zmínky o této straně v tisku a já bych chtěla říct, že nikdo z nás v Severním Jirsku se nechce vrátit k násilí v Severním Jirsku nebo, z minulost, nebo těm hranicím z minulosti e, které zde byly z bezpečnostních důvodů a Severní Irsko má za sebou strašně dlouhou cestu. Když se podíváte na Severní Irsko, tak uvidíte, jak dalekou cestu ušlo a opravdu se nesnažíme se vrátit zpátky. Co se pak týče toho, co říkal doktor Finemore a Hayward, eh, Hovořilo se o určitých diferencovaných pravidlech pro Severní Irsko. Mohla bych jenom eh, upozornit na to, že tu jsou rozdíly které vznikly díky dlouholeté spolupráci mezi dvěma státy a e, pak tou situací, e, která vznikne, až tedy jedna, jeden z těch států e, nebude členem EU. Já chápu, že jste se nezabývali konkrétně Eh, vztahem obchodním a ekonomickým mezi Severním Řeckem a eh, zbytkem Ta čísla, která nám ukazují, jak už říkali kolegové eh, z Queen University, tak 60% zahraničních prodejů byly do Velké Británie, tedy na trh Velké Británie. A 15 jsou v rámci Irské republiky a 16 se zbytkem světa, 9 potom se zbytkem EU. Takže automaticky z těchto čísel jasně vidíte, že nejvýznamnějším trhem pro nás je Velká Británie Takže toto hovoří ve prospěch určitého řešení pro tyto dva státy. To by bylo pro nás politicky a ústavně nemožné, bylo by také ekonomicky nepřijatelné, katastrofální. Pane Longo, já jsem četla vaši zprávu včera a musím říci, že mne zarazilo, jak stranicky se na tu věc díváte, když tam píšete například, že lidé, kteří hlasovali pro odchod z EU, že byli, jejich rozhodnutí bylo založeno na předsudku, neznalosti a nostalgii. Tak se mi nechce považovat zbytek práce za seriózní. Bylo to rozhodnutí um, občanů Velké Británie a já si myslím, že něco takového je nepřijatelné napsat. A opět, co se týče eh, DUP a Belfátské dohody, chci říci, že naše stávající eh, představa eh, ohledně budoucnosti této dohody byla otestována u soudů v nedávné době. A soudy říkali, že nelze takovýto argument ani eh, řádně soudně využít a Belfastská dohoda s hranicemi a dohodami do budoucnosti nemá co společného. Kolegové poskytli velice užitečný dokument ohledně eh, hranic a cel a celního prostoru. Je zapotřebí mít flexibilní eh, soluci a vidím, že toto je tedy první flexibilní eh, řešení, které vidím, že v fantazii máme deset řečníků, říká paní předsedkyně, máte jen dvě minuty na otázky každý, protože jinak si nebudeme moci vyslechnout naše hosty. Prosím, hovořte stručně. Dvě minuty jsou možné pro každého, ale ne del. Martina Anderson, prosím. Já bych ráda vám všem poděkovala za to, že jste mezi nás přišli, já jsem to bohužel nebyla na začátek eh, prezentace, protože jsem jela z Londýna, kde jsme chtěli prokázat, že zvláštní status pro uh, Severní Irsko je možný a je možné toho dosáhnout. Vrátím se k tomu, co říkal David ohledně diferencovaného přístupu a teritoriální diferenciaci, protože právě ta je věcí, o které se hovoří eh, také v právních návrzích, aby tedy vznikl nějaký diferencovaný balíček. Víme, že se jedná o různá území, eh, která mají své vlastní eh, balíčky <clears throat> řešení udělaných přímo na míru Eh, hovořili jste o stabilitě, o velkopáteční dohodě a o tom, že je zapotřebí zajistit práva i prostřednictvím těchto hranic. A náš výbor právě těmito tématy se zabývá. Jsme velice rádi, že je <clears throat> nyní jasně vidět, že velkopáteční dohoda má své místo. Hovořilo se o inteligentních hranicích. To by bylo v pořádku, kdybychom byli v situaci zemi, která buď eh, se vynořila z konfliktu, nebo byla rozdělena, ale to není ten případ. Ten návrh eh, návrh inteligentních hranic je hloupý nápad právě v, ten, v tomto případě. Možná by to dobře fungovalo na jiném místě nebo pro jiné státy, ale myslím, že pro Irsko by to nefungovalo. A také jste se zmínil eh, o tom, co Briti se mohou snažit udělat například politikou levné, levných potravin a myslím si, že mnoho zemědělců se na to budou dívat jako na akt, který eh, bude škodit jejich eh, statkům, zemědělským podnikům, jejich práci. Pak je to otázka taky zdraví zvířat a podobně. Eh, například katarální horečka ovcí, to je věc, kterou by se nám nepodařilo za takové situace vyřešit. 60 lidí v univerzitské komunitě se dívá na eh, hranici jako jako věc, kterou <clears throat> by si takto nepřáli. Ale alespoň sever potřebuje zůstat v jednotném trhu a v, ve volném, v oblasti volného obchodu. A neměli bychom takto e, vynechávat některé prvky velkopáteční dohody. My tedy usilujeme o to, aby zde byly začleněny všechny ty tři prvky, které si tam přejeme. Jedná se o práva, jedná se o ne- neomezování práv a o bezpečnost, o všechny aspekty práce naší činnosti zde v tomto výboru a proto eh, pochopíte, že to pro mě je velice emotivní téma. Děkuji jako další Mercedes Breso. Děkuji vám, paní předsedkyně. Je zjevné, že tato diskuze je velice zajímavá. Vaše návrhy zní velice zajímavě. Ale bylo by zapotřebí vědět, co formálně Velká Británie navrhne, abychom byli schopni rozhodnout, nebo aby v této situaci bylo možné rozhodnout, co je nejvhodnější. Mám otázku na pana profesora Larsona ohledně inteligentních hranic. Problém spočívá v tom, že mezi Norskem a Švédskem Evropské hranice sice jsou, ale Norsko je součástí Evropského hospodářského prostoru a také, myslím, Schengenu. Takže tam je ta věc snadnější. Vy si myslíte, že by to bylo zvladatelné i za předpokladu, že Velká Británie, tam, kde by se tedy hovořilo o o těchto věcech, takže by Severní Rusko bylo tedy mimo eh, Evropský hospodářský prostor a jednotný trh, eh, protože pak by to byla velice složitá situace. Na ostatní mám tu otázku eh, položenou jinak. Myslíte, že by bylo možné zajistit velkopáteční dohodu bez hranic, pokud tedy celá Velká Británie nezůstane v celní unii a v jednotném trhu? Možná s některými modifikacemi směrem například uspořádání se Švýcarskem, které je součástí hospodářského prostoru. A pak je to otázka hranic, která zůstává pokud by tedy k tomuto uspořádání Velké Británie z EU nedošlo, jak byste chtěli dosáhnout respektování e, pilířů velkopáteční dohody a přitom, abyste zaručili e, hranice s EU i s ohledem na e, cirkulaci zboží. Protože pak by to byly hranice do všech důsledků je zapotřebí přemýšlet také o zprávě hranic, tedy s ohledem na cla. Já pořád nevidím, jak chcete najít inteligentní řešení v případě úplného odchodu z celní unie, z jednotného trhu, i tedy i ze volného pohybu osob, zboží, služeb, tedy v podstatě těch čtyřech svobod. Thank you. Děkuji. Ashley Fox a chci vás upozornit, že začnu používat své kladívko po dvou minutách. Tak to musím být stručný, paní předsedkyně. Eh, děkuji panu Finemorovi a paní Haywardové za prezentaci. Jak víte, britská vláda se přihlásila k velkopáteční dohodě a také chce dojednat partnerství se sousedy z EU. Hovořili jste o rovnosti, o rovné platnosti dvou tradicí v severním Irsku. Říkal jste, že vlastně je třeba je stejně respektovat. Obě strany chtějí zajistit, že eh, hranice bude co možná nejměkčí a ne, málo problematická. Pak jste mluvili o diferencovaném zacházení to ale nedává moc velký ekonomický smysl, ale také to vlastně uráží jednu z těch tradic a narušuje to konstitucionální integritu, ústavní integritu Spojeného království. Můžete vysvětlit, proč si myslíte, že urážka jedné tradice je vlastně přijatelná v tom vašem řešení? Zajímalo by mě, jak se k tomu postavíte. Pane Karlsne, děkuji vám za zprávu. Plně s vámi souhlasím. Potřebujeme uh, Eh, rychlou, bezpečnou cestu, jak eh, zřídit pokud možno neviditelnou hranici. Hovořil jste o eh, časových lhůtách. Pokud by tedy Spojené království odešlo v březnu 2019 a pak bylo dvouleté přechodné období, tak tady máme březen 2021 jako datum pro zprovoznění, kdy byste museli začít, aby to mohlo být realizováno v březnu 2021. A konečně komentář na adresu doktora Temple Lenga. Já jsem byl zklamán vaším komentářem na straně 10, kde bylo řečeno, že ten, to rozhodnutí o odchodu není vlastně promyšlenou volbou, ale spíše instinktivní eh, volbou založenou na předsudcích a nostalgii. Já jsem dělal kampaň pro to, aby Británie zůstala, ale myslím si, že tento komentář sám vychází z předsudku a ignorance a je velice politování, hodné, že se objevuje v takové zprávě. Ano, já bych chtěla ještě zdůraznit, pane Karlsene, také ten časový faktor, který je velice důležitý. Brian Hayes. Děkuji, paní spolu předsedkyně. Mně se velice líbily ty prezentace eh, kolegů z Queen's eh, University v Belfastu. Když se dívám na to vaše řešení, je tady otázka ekvivalence, rovnosti a vy ve své zprávě říkáte, že e, vlastně e, Rada pro spolupráci severu a jihu, která také vychází z velkopáteční dohody, by mohla být využita pro e, účel nějaké regu, regulační rovnosti. Je podle vás možné, že když fungujeme na tom základě sever-jih, ve spolupráci s tou radou a souvisejícími orgány, že bychom tedy mohli mít evropská nařízení, že by se uplatňovala v těchto konkrétních oblastech. Já myslím, že v současném ústavním uspořádání Spojeného království některé části Spojeného království přejímají některé části evropského práva. Třeba Skotsko má nějaké právní předpisy, které eh, by mohlo uplatňovat, ale neuplatňuje je. Eh, a když tedy bude funkční vláda v severním Irsku, pak přebírání eh, evropských právních předpisů by možná mohlo být možné, pokud by s tím souhlasil Westminster. Myslíte si, že by to šlo, že by tedy byly nějaké konkrétní oblasti, kde by vlastně se přejímaly právní předpisy EU a pak je tady ta vlastně linie východ-západ, kudy prochází většina obchodu? Myslíte si, že tam by se také mohly uplatňovat eh, nařízení EU? Jinými slovy, bylo by možné, aby vlastně Severní Irsko získalo to nejlepší z obou světů. Velice mě zajímá, co si o tom myslíme. A já plně souhlasím s tím, co říkal pan Templelenk ohledně kriminality eh, v souvislosti s eh, tvrdou hranicí. To víme, jakmile tam ty hranice jsou vlastně takzvaně tvrdé, tak potom vzniká větší trestná činnost. Víme to eh, z pohledu suverénní vlády v Dublinu, suverénní vlády ve Spojeném království a je v našem zájmu, aby eh, k tomu eh, nedocházelo, tak jako to bylo v minulosti. Děkuji, Sean Kelly. Děkuji. Děkuji řečníkům. Hodně se tady mluvilo o kreativních řešeních. Eh, přednášející se tady snažili naznačit určitá řešení a eh, můžeme říci, že to je začátek. Mě velice zaujalo, co tady zaznělo o těch chytrých hranicích a také o možnostech že, eh, nebo ta myšlenka, že cla eh, propojují spíše, než by měly rozdělovat. Ovšem v, brex, v souvislosti s Brexitem eh, hrozí, že vlastně znovu vzniknou hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou a pak bychom tady potřebovali nějaké celní uspořádání. Ty příklady, které jste uvedli, nejsou vždy úplně použitelné, ale mohli bychom určitě z nich vycházet. Máme Nový Zéland, Austrálii, nezávislé země, eh, USA, Kanada, Švédsko, Norsko. To jsou věci, které možná by se daly eh, uplatnit, ale uvědomme si, že Spojené království chce opustit jak jednotný trh, tak celní unie. Nevím, jak by se postupovalo. Nicméně byl bych rád, abyste uh, se vyjádřili, jak by to vlastně vypadalo v rámci eh, chytrých hranic s pohybem lidí, eh, jak by bylo možné vlastně překračovat běžně hranici v případě, že tedy Spojené království by nebylo součástí celní unie a jednotného trhu. Děkuji eh, za to, že jste se alespoň snažili eh, eh, vlastně nějak konkretizovat některá řešení. Pedro Silva Pereira, rovněž dvě minuty. Děkuji. Já mám pouze jednu otázku na pana Carlsona. Je to otázka týkající se volného pohybu osob blahopřeji k vaší velice zajímavé eh, a inteligentní zprávě, ale potřebuju něco vysvětlit. Vy nenavrhujete neviditelnou hranici, jak to tady bylo zmíněno. Je to vlastně fyzická hranice, kde budou nějaké kontroly, protože pokud to správně chápu, tak vlastně navrhujete, že by byl volný pohyb osob pouze uh, Eh, tam, kde, kteří spadají vlastně pro tu současnou eh, oblast eh, volného cestování a všichni ostatní by vlastně museli předkládat své cestovní doklady, takže to bude měkká hranice jenom v míře možného. Budou hraniční kontroly alespoň těch, kteří nespadají pro tu eh, takzvanou společnou cestovní oblast Common Travel Area. Děkuji, Merit McGuinness. Děkuji, pane, eh, paní předsedající. Já bych eh, chtěla říci, že kontext je důležitý a ve dvou z prezentací byl kontext a v té třetí o chytrých hranicích se mluvilo spíše o technických záležitostech, ale já si myslím, že Eh, eh, chytré hranice by mohly znamenat eh, chytré pašeráky 2.0. A máme s tím špatné zkušenosti. Jak tedy tomu zabránit? Další věc. Já jsem v sobotu na té hranici stála vlastně s obou stran v chladu s lidmi, kteří jsou zcela vyděšeni z té nejistoty, která před nimi jako jednotlivci stojí jedni vlastně chtěli opustit EU a teď se bojí důsledků a v, mým, v mém volebním uh, obvodě zase jsou lidé, kteří už tuší, co by, co by to mohlo přinést za důsledky. Jsou tady otázky související i se zdravotnictvím, s potravinovou bezpečnostní. To je třeba si uvědomit. Tady jsou politic, toto jsou politické dopady Brexitu a je a je třeba říci, že technická řešení nestačí, pokud tady je politický problém. Části eh, ostrovu Irska eh, jsou součástí Spojeného království. My se zapojujeme do mírového uspořádání já mám tady eh, kolegyni eh, Diane Dodds, která je ze strany DUP a já bych chtěla říct právě Diane, eh, myslím, že si odpovědná politička a teď jako členka DUP musíš využít svůj vliv na vládu Spojeného království, aby tedy přišli s řešením, které bere ohled na politicky citlivé věci na obou stranách, protože tvoji zemědělci jsou na tom stejně jako ti ti eh, prostě chtějí bezpečnost, nechtějí mít strach a nejistotu. A to je to, co eh, v terénu je teď nejdůležitější, kolegové, a to je prohlášení, nikoli otázka. Děkuji. Já bych eh, nerada, aby byli pašeráci 2.0, ale oni jsou vždycky trochu napřed, takže to možná budou pašeráci 4.0. Čálo, Stanov, děkuji. Pan Hejs si možná neuvědomil, že Eh, vlastně minulé kroky ovlivňují i budoucí vlády. Chtěl bych eh, si ří, říci, že tady bylo srovnání hranice Norsko-Švédsko, ale to není úplně stejné, protože Norsko je v evropském hospodářském prostoru, takže přejímá právní předpisy a tam eh, vlastně pak je otázka země původu eh, u zboží z třetích zemí zemědělských rybolovných výrobků. Pokud jde o DUP, já jsem varoval na, před touto otázkou eh, hranic už na Vánoce 2015, ale DUP se mi vysmála na Twitteru, řekli, že to je bilaterální věc mezi Londýnem a Dublinem, že to s EU nemá nic společného ale takový byl tedy jejich tehdejší názor. Ano, je to tedy britské území, které částečně zůstane v EU, v celní unii i po Brexitu. Je tady pozemská hranice a tato část britského území není ve Spojeném království. Jsou to vlastně britské základny na Kypru, které budou muset vlastně zůstat ve Spojeném království na základě dohody mezi Spojeným královstvím a Kyprem. Takže tady je určitý precedens Eh, jsou tady povinnosti plynoucí z mezinárodních smluv a já si myslím, že velkopáteční dohoda je i eh, něčím, co nám dává morální povinnost zajistit nulovou hranici mezi oběma oblastmi. Myslím si, že je třeba to vyřešit demokraticky, zvláště s ohledem na to, že vlastně DUP se tím hodně zabývá a podporuje eh, konzervativní menšinu. Myslím, že v severním Irsku by mělo být referendum, kde by se lidé rozhodli, eh, které celní unii chtějí patřit. Zda tam, eh, kde bude spojené království, anebo zda chtějí patřit do prostoru ostatních ekonomických zemí. Proč referendum, pokud tolik věříte v demokracii, tak nechte demokracii to vyřešit. Děkuji. Já doufám, že nebude příliš velký no, myslím, že není přílišná obchodní činnost na těch vojenských základnách, ale, eh, ale budiš. Eh, děkuji, nyní Richard Corbett. Děkuji vám. Dvě otázky. První otázka se týká té hranice Švédsko-Norsko, eh, což je asi to nej, nejbližší těm chytrým hranicím ve srovnatelných okolnostech. Já to chápu tak, že i tam jsou vlastně určené body pro eh, překračování hranice nákladních aut, kde jsou vlastně nějaké fyzické kontrolní body, kde se tedy eh, provádějí kontroly. Je tomu tak? A moje druhá otázka. Eh, hodně diskuse vychází z předpokladu, že se dojedná ujednání, které obě strany budou Eh, provádět v dobré víře, to je jediná cesta. A moje otázka je, co se stane v případě, že nedojde k takové dohodě. První scénář, že nebude tedy dohoda o Brexitu, ta rozvodová dohoda. Nezapomínejme, že některý ministři britské vládě na to poukázalo a podezřívám je, že možná by se jim to líbilo. A druhá eh, okolnost, řekněme, že dohoda bude, ale po pěti letech eh, dojde k problému fitosanitárního rázu, třeba problematika šílených krav, vzpomeňte si na ní, a to už pak není, a pak tady vlastně nebude jasné, jak se to bude řešit eh, mezi Spojeným královstvím a EU. Vzpomeňme si, jak to bylo před 20 lety. Spojené království tehdy bylo členem EU a John Major tehdy zavedl politiku nespolupráce v této záležitosti i eh, v jiných eh, záležitostech. Mělo to zkrátku PONC. Co by se tedy potom stalo na té hranici? kdy třeba Irská republika by musela přijmout silná ochrana opatření i jménem zbytku EU, eh, tak aby tyto krávy nebo cokoliv jiného se vlastně přes ty hranice nedostaly, protože pak by se mohly dostat odtamtud do dalších evropských zemí. Vidíte tady nějaká další řešení? Děkuji a posled, jako poslední Diane James a potom si poslechneme odpovědi. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Já tedy věřím, že irská hranice je problematikou Dublinu a Londýna a nikoli EU. A e, zdá se, že ne všichni to chtějí slyšet. Já vítám e, tu zprávu o chytrých technologiích, to bylo velice dobře prezentováno, velice informativní, byla tam zajímavá vodítka. A myslím, že eh, mnozí lidé nepochopí, a to je smysl mé otázky, že Evropská eh, unie investuje do technologie chytrých hranic ve Středomoří, na Balkánu a v dalších oblastech, kde byly problémy s migranty, s ekonomickými migranty, uprchlíky, ať už jim říkáme, jak chceme. A proč tedy máme situaci, kde tato technologie a její uplatnění která by to mohla vyřešit, se zcela ignoruje v jedné oblasti a přitom se podporuje jinde. A na závěr chci říci, že paní eh, Mayová, naše premiérka, kategoricky prohlásila, že Spojené království nebude vstyčovat žádné tvrdé hranice. Jakékoliv tvrdé hranice by vstyčoval jedině irský stát. Děkuji. Thank you very much. So... Děkuji. Já nevím, kdo z vás chce začít, rozhodněte se asi sami, to bude nejlepší. Je to na vaší svobodné volbě. Okay, uh, thank you very much for questions. Děkuji, děkuji za všechny otázky. Budu se snažit na něco nejstručněji odpovědět. A v souvislosti s tím, co říkal pan Fox, takže co se týče těch návrhů, které vycházejí z předpokladu, že Severní Irsko opustí Evropskou unii, že eh, vláda Spojeného království zůstane eh, suverénní a že nebude docházet k žádným diskriminačním rozhodnutím vůči lidem v Severním Irsku. Tady ale, co se týče té diferenciace, takže tady nejde o konstitucionální integritu Spojeného království. To je samozřejmě jasná věc, kterou nikdo nespochybně. Diferenciace již existuje už v rámci Spojeného království a pokud Severní Irsko má určité jaksi diferenciované e, uspořádání i v souvislosti se svobodou pohybu, tak to nepodkopává e, ústavní integritu Spojeného království. To je prostě tak. O co jde? Snažíme se navrhnout způsoby, jakým Protože samozřejmě Severní Irsko může mít to nejlepší z obou světů. Flexibilitu a opravdu kreativní řešení o které tady hovoříme. To znamená, že kreativitu v souvislosti s nastávající dohodou. To znamená, že ta volba není mezi tím rozhodnout se pro Spojené království nebo pro Irsko. Tady jde o e, uspořádání, které bude e, flexibilní, které zajistí Severnímu Irsku to nejlepší z obou světů. A co se týče obchodu, tak ano, to je samozřejmě jasné. Interní e, obchod v rámci Severního Irska je zcela zásadní. Samozřejmě většina prodaného zboží putuje do Spojeného království. To je prostě fakt fakt, ale my si tady nevybíráme mezi eh, trhem Spojeného království a evropským trhem. Eh, takže tady o to nejde, nejde o to, aby teďka Spojené království vytvářelo překážky obchodu mezi Severním Irskem a evropskými zeměmi. Takže o to samozřejmě nejde. Tady jde o to najít co nejflexibilnější a nejrozumější e, eh, řešení. Nevím, zda ještě jeden z mých kolegů chce něco k té diferenciaci říci. Eh, já bych tady mohl opravdu dodat spoustu eh, věcí, ale zároveň také ne. Tady nejde o to, aby Severní Irsko v tuto chvíli, jak se bylo odříznuto nebo hledalo nové trhy. Tady jde o to, aby Severní Irsko samozřejmě i nadále bylo hodně hluboce propojené se Severním Irskem, stejně jako s eh, Petry, pardon, Severní Irsko bylo propojené jak s Irskem, tak eh, se Spojeným královstvím, aby nedošlo v podstatě tady k úplnému selhání velkopáteční dohody. To znamená, že tady eh, i ústava Spojeného království eh, nabízí určité manévrovací pole. To znamená, tady jsou způsoby, jakým tedy se k tomu... Samozřejmě, že Brexit povede k určitým problémům, nicméně si myslím, že ty škody se mohou opravdu minimalizovat na absolutní minimum. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji všem, děkuji všem za opravdu velmi zajímavé připomínky a otázky. Jedna z věcí, kterou jsem říkal ve své zprávě, ve své prezentaci. Já jsem přece uváděl ty tři příklady. To nejsou samozřejmě ty dokonalé příklady toho, co lze učinit nebo jakým způsobem lze řídit hranice, ale měl jsem to na mysli spíš v tom smyslu, že všechny tyto modely nabízejí určité prvky, které by nám mohly pomoci vytvořit eh, specifický model. A co se týče Švédska a Norska, samozřejmě, samozřejmě, že ty rozdíly mezi Švédskem a Norskem jsou odlišné. Eh, ty jsou velmi specifické. Nicméně je možné, že v rámci řízení hranic oni aplikují, využívají určité prvky, které by mohly pomoci i nám při řízení hranic mezi Irskem a Severním Irskem. To znamená, že některé věci, z některých věcí se můžeme eh, poučit. To znamená, že některé problémy opravdu mohou být vyřešeny technickými problémy. Takže eh, Švédsko je v E, tedy hranice mezi Švédskem a Norskem by bylo takovým řešením 1,5, ne 2,0. A dále samozřejmě je třeba zohlednit spousta jiných věcí. Já neříkám, že tedy ten model nelze aplikovat, nebo že chceme aplikovat pouze tento model. Jde o to, že si z něho můžeme vybrat určité prvky, které by se nám mohly hodit. To znamená, že je třeba opět, jak jsem již eh, říkal, vybrat ty základní eh, prvky, co se týče i obchodní facilitace, je třeba samozřejmě zohledňovat také požadavky malých a středních podniků, které působí v tuto chvíli přes hranice. To znamená, těch příležitostí je tady poměrně hodně. To znamená, že to jsou prvky, které si musíme vybrat. Co se týče ten, toho faktoru času, tak ten je samozřejmě extrémně důležitý, ale musíme začít hned teď. Možná, že jsme měli, měli bychom bychom začít včera, ale to asi nejde, takže začneme asi až zítra. A já na to tedy podám svůj profesionální výklad. S Prostě s tou dvouletou lhůtou pro transformaci si myslím, že by se nám mohlo podařit něco v podstatě eh, eh, vymyslet. A proč to říkám? Říkám to proto, že spousta věcí, o kterých teď hovořím, opravdu již existují. Existují v Irsku, Severním Irsku a Spojeném království. To znamená, jde o to využít to, co už tady existuje, eh, naučit se to provozovat a zajistit jaksi ještě efektivnější, účinnější provoz. Protože tady je opravdu opravdu spousta prvků, například eh, o tom jsme hovořili. Například ten společný prostor pro cestování, to je třeba jedna věc, eh, kterou můžeme eh, provést, ale tady musíte poskytnout opravdu důvěryhodné programy pro cestování. A pokud nejste tedy součástí takovéhoto programu, to, to byla také jedna z těch otázek, no tak možná budete muset jít do toho určeného přeshraničního bodu, kde tedy lze tu hranici přejít. Takže tady nejde o to opravdu postavit nějaké zdi, tvrdé hranice, které opravdu budou prostě hranicí a tečko. Ono to opravdu může být prostřednictvím technologií e, e, řízeno jinak. Takže co se týče pašeráků 2,0, mohu vám říci, že jsem většinu svého profesního života strávil tím, že jsem bojoval proti organizovanému zločinu a pašerákům. E, oni už existují, prostě tam jsou a dělají to, co dělají. Už jsou prostě tam, to znamená, ten nejlepší způsob, jakým se tomuto postavit různými způsoby. No tak mm, my například takto jednáme už na brazilských hranicích a jak se tomu postavit? Tedy nejlepší způsob, jak se tomu postavit, je samozřejmě lepší výměna informací mezi co největším počtem agentur a organizací protože takovýmto způsobem prostě budeme moci eh, nejlépe jednat. To znamená, potřebujeme lepší informace, abychom mohli využívat jak eh, řízení rizik, tak spravodajské eh, informace, protože to jsou věci, prostě, které už v tuto existují, se kterými už v tuto chvíli bojujeme a to je to, jak se na to dívám já z profesionálního hlediska. Já si myslím, že tyto různé prvky můžeme využít pro to, aby to fungovalo lépe. A já si myslím, že tady ten časový harmonogram ještě je v pořádku pořád v pořádku. A nicméně moc času nám nezbývá a to jsem chtěl říct na závěr. Já si myslím, že opravdu musíme oddělit ta fakta. To znamená, musíme tu hranici, aniž bychom věděli, jak bude vypadat, nějakým způsobem řídit. To znamená, nějakým způsobem ji budeme muset řídit a zpravovat. Ale těch způsobů, jak ji řídit a zpravovat, je opravdu velmi hodně. To uvidíme, je, eh, jak to dopadne, jak eh, dopadnou ta vyjednávání. Třeba se dostaneme do situace, kdy prostě padne to rozhodnutí o tvrdém Brexitu. Ale možná, že se to všechno za dva, za tři roky také změní. To prostě nevíme a jde o to také, abychom se byli schopni v podstatě přizpůsobit, abychom byli uměrní. Já si nemyslím, že tady můžeme počítat se, s využíváním eh, celé řady různých metod a systémů ve chvíli, kdy chceme bojovat proti organizovanému zločinu. A to řešení, které já tady navrhuji, eh, o kterém tady píšu, si myslím, že je použitelné a může být také využito pro boj s organizovaným zločinem. Já jsem vůbec jaksi nezmiňoval tu politickou situaci, rozhodl jsem se proto, že tady o tom nebudu hovořit, opravdu jsem se omezil na ta technická technická řešení, protože si myslím, že právě ta technická řešení vám mohou pomoci také s těmi politickými otázkami. Ano, ano, my trošičku vycházíme z toho, že ty problémy na hranicích v podstatě hodně souvisí eh, se cly. To znamená, eh, tady my už jaksi v rámci jednotného trhu eh, na to nejsme zvyklí a máme prostě pocit, že to, to že to vlastně bude, bude komplikované, protože tady s těmi nízkými cly, s, v té bezcelní zóně, prostě je to jinak. Takže zamýšlíte se nad tím také. Ano, ano, samozřejmě, to je samozřejmě i hlavní důvod, proč takovýto systém potřebujeme, protože potřebujeme vědět, kdo s kým obchoduje i, i v rámci malých a středních eh, podniků, protože tady potřebujeme důvěryhodné obchodníky, kteří musí splňovat určitá pravidla. A to samozřejmě bude zajímavé z různých eh, perspektiv a také eh, kvůli různým prioritám. Ale toho, jestli prostě ten systém už bude eh, fungovat a bude také zohledňovat nebo bude v podstatě zajišťovat to, že to všechno bude v souladu s Evropským celním kodexem. To znamená, že tady potřebujeme řešení, která budou plnit mezinárodní standardy, která budou v souladu s celním kodexem, protože nemůžeme samozřejmě navrhovat něco, co vůbec v souladu s těmito eh, dokumenty nebude, protože obě dvě strany prostě budou i nadále vyjednávat o různých obchodních eh, dohodách, takže toto řešení by mm, si myslím bylo vhodné. To znamená, že to není všechno pouze o daních a clech. Eh, tady těch věc, který, věcí, které je třeba zohlednit, je opravdu velmi mnoho. Pan Lang, prosím. Pouze jedna připomínka. Ta myšlenka o které tedy v tuto chvíli hovoříme, to znamená zóna volného obchodu pro severní Irsko, to samozřejmě nebude znamenat, že by se ekonomika severního Irska úplně jaksi odtrhla eh, nebo odřízla od ekonomiky Spojeného